Dobrý den, buďte tak laskaví a usaďte se všichni tak, abychom mohli zahájit. Já vím, že to je vždycky velice příjemné a zajímavé, když se opět můžeme setkat, ale přesto bych vás ráda teď vyzvala, abyste se co nejrychleji usadili. Ještě někdo eh, nenašel své místo nebo se neposadil? Right, um... Já se omlouvám. Ehm, v současné době probíhá také zasedání výboru ECOFIN, takže eh, stále dostáváme aktualizované zprávy o tom, jak dlouho eh, bude ještě trvat eh, paní Salgado, předsedkyně ECOFINu která na rozdíl není jako svatý Šebastián, který dokázal být na dvou místech najednou. Ale mám informaci, že eh, už mezi nás přijde brzy. Ještě jednou bych vás chtěla všechny přivítat. Eh, eh, jedná se o další výroční zasedání společné se zástupci národních parlamentů. Myslím si, že dnes jsou zde zastoupeny eh, všechny eh, národní parlamenty. Máme také eh, zastoupen výbory teda pro hospodářskou věc. Myslím si, že je velice na místě, abychom dnes hovořili, hovořili o hospodářském růstu a o možnosti nových pracovních míst. Myslím si, že neexistuje žádná členská země, která by v současné době tuto oblast nepovažovala za oblast, která eh, představuje obrovské problémy, obrovské úkoly a jde o to, jakým způsobem se těchto úkolů zhostíme. Eh, komise předložila návrh nové strategie do roku 2020 a eh, to bude ostatně i na programu Evropské rady příští týden. Dnes díky přítomnosti velice významných eh, řečníků Eh, se seznámit s tím, co se bude projednávat příští týden a co bude následovat poté při vytváření velice podrobné strategie Evropské unie do roku 2020. Dnes tedy budeme nejprve hovořit eh, o tom, co je potřeba udělat v rámci ekonomických reform na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a zítra se budeme eh, zabývat hlavně otázkou jakési globální perspektivy. Velice ráda bych využila eh, této příležitosti, abych mezi námi přivítala také spolupředsedajícího dnešního zasedání, pana Jordiho Vila Joana i Revíra, který zastupuje předsednickou zemi. Možná, že i vy byste eh, za chvíli nám chtěl něco říci. Dovolte, abych řekla, že dnes bude hovořit paní Elena Salgado, až tedy mezi nás dorazí. Dále potom komisař Oli Ren, který má na starosti hospodářské a, peněž, eh, a měnové záležitosti. Dále potom pan Jürgen Stark, který je členem výkonné eh, představenstva Evropské centrální banky. Po něm bude hovořit pan Jean Pisani Ferry, což je ředitel firmy eh, Bruegel. Eh, teď ale dovolte, abych předala slovo pánu Jordi Villa Joano Eirovírovi, svému spolupředsedajícími, aby on také na úvod několik slov řekl. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Eh, poděkoval eh, paní předsedkyni za to, že mi dala příležitost eh, se s vámi všemi sejít na takovéto schůzi, kterou považuji za velmi důležitou. Děkuji všem, kteří mm, se sem dostavili a chci říci, že je pro mě velmi důležité, abychom ocenili, jak je důležité, abychom zdůraznili, jak je důležité, že probíhají takováto zasedání v období, Eh, kdy, jak doufáme, nastává opět ekonomické oživení, ale říkají, eh, experti říkají, že to oživení bude pomalé a eh, že nebude stát nás celá pevných nohou a že bude probíhat také nerovnoměrně. Vypadá to tak, že motor našeho hospodářství, který nás pohání, že nebude mít přebytek pohoných sil, pohoných hmot, protože na druhé straně musíme také brzdit a sice brzdit musíme v oblasti veřejných výdajů a budeme používat různé brzdné mechanismy. Ve Španělsku například e, e, je to zadlužení e, soukromých, soukromého sektoru, soukromých domácností, znamená to zbrždění konzumu spotřeby, znamená to zbrždění investic a pak je to zadlužení, které vede k tomu, že dochází ke zbrždění poskytování úvěru a na vnějších trzích se to odráží tím, že se redukuje vývoz. Eh, to všechno Mm, sebou přináší určité problémy. Některé problémy přicházejí také zvenčí a my momentálně nevíme, jak to bude vypadat s růstem, s růstovými ukazateli v určitých zemích a určitě i v naší vlastní zemi budeme muset bojovat s mnoha problémy. Vývoj bude probíhat nerovnoměrně, protože ne ve všech zemích je vývojový rytmus stejný. V některých zemích bude eh, ovlivněn eh, vývoj více, v jiných méně. Myslím, že je důležité, eh, abychom se v této situaci scházeli, abychom si navzájem vyslechli své hlasy, abychom si vyslechli možné strategie, možné vývojové, možné způsoby vývoje, jak ovlivnit růst a zaměstnanost. V některých zemích, i v mé zemi, je to tak, že krize si vyžádala vysokou cenu v podobě ztráty pracovních míst a právě v této oblasti je důležité, abychom eh, pokročili ku předu. Tolik moje úvodní slova na zahájení této, eh, tohoto setkání. Doufám, že prožijeme společně plodné odpoledne a děkuji. Děkuji. Děkuji. Já jsem teď v takové eh, trošičku podivné situaci, protože vlastně bych měla vyzývat jednotlivé řečníky, aby hovořili co nejdéle, přestále čekáme na paní Salgado, která je naším prvním e, řečníkem, takže Teď mám takový plán, že e, si nejprve vyslechneme tři příspěvky a potom vyzvu e, členy našeho výboru, ale také zástupce národních parlamentů. Stačí, když Ehm, zvednete svou kartičku, my si zapíšeme jméno a potom se podíváme, koho máme na tom seznamu. Myslím si, že vždy budeme mít skupinu otázek, tak abychom trošku ušetřili čas, na které potom vždycky po těch skupinkách budou příslušní um, lidé odpovídat a pak zahájíme další kolo. Teď si myslím, eh, vy, vy jste požádal o slovo. Ano, ano, paní předsedkyně. Já bych vám chtěl jenom říci, že tady není maltéské tlumočení. Je tady maltéská kabina? Je to pouze technický problém? Teď si to tedy kontrolujeme. Eh, právě jsem se dozvěděla, že do této místnosti se nevejde tolik kabin, takže obávám se, že dnes malteštinu vůbec eh, nemáme. Já doufám, že to pro vás nebude představovat příliš velký problém. Eh, to je stálý problém, bohužel, bohužel nemáme místnosti, kam by se vešly všechny kabiny. Ale myslím si, že snad ostatní jazyky máme tlumočené. Myslím si, že teď eh, budeme moci tedy, eh, budeme muset eh, hovořit my tady na panelu. Pan Kampe, který je státním tajemníkem hospodářství ve Španělsku, Eh, možná by mohl říct několik slov na úvod, dokud nepřijdou ostatní členové eh, španělské delegace. Děkuji. Já bych pouze chtěl eh, se omluvit za naši právě přichází, právě přichází, takže myslím, že mohu hned přestat mluvit. Právě eh, přichází z oběda. Eh, dnes po zasedání Ekofinu se konal formální oběd, kde se hovořilo právě také o strategii Evropské unie 2020, ale to je všechno tedy, protože vzhledem k tomu, že dorazila, myslím, že jí mohu předat hned slovo. Okay, now, now, now we are complete. Takže už jsme tady v plné sestavě. Tak to je, myslím, to byl, myslím, rekordní běh z Ecofinu sem, který jste podnikla. Eh, vítejte srdečně mezi námi a myslím, že můžeme přistoupit rovnou k vašemu příspěvku, pokud už jste chytila dech. Děkuji, paní Balsová. Omlouvám se za spoždění hovořit budu španělsky. Eh, je pro mě velkou ctí, že, eh, mohu, že se mohu zúčastnit eh, tohoto meziparlamentního setkání. A především bych vám všem chtěla popřát hezký den. Eh, sešli se zde poslanci parlamentů členských zemí společně s poslanci Evropského parlamentu, aby společně diskutovali. A já myslím, že z toho je zřejmé, že eh, mezi námi vládne duch spolupráce, eh, duch spolupráce zástupců různých politik a různých regionů. Hospodářská krize, ze které díky bohu pomalu vycházíme, ukázala, že je nutné lépe koordinovat hospodářskou politiku v rámci Evropské unie. A proto je také důležité, aby eh, naše společné zájmy, zájmy Evropské unie byly v souladu se zájmy jednotlivých zemí. Eh, musí se nám podařit, aby tyto zájmy eh, byly v souběhu, aby spolu ladily eh, a naše dnešní diskuse k tomu jistě přispěje. Kromě toho je důležité říci, že tato meziparlamentní diskuse, která probíhá pravidelně již několik let, je také důležitým příspěvkem k posílení role Evropského parlamentu, ale i rolí národních parlamentů, tak jak jsou zakotveny v Lisabonské Lisabonské smlouvě eh, se zaměřením na transparentnost a eh, demokratickou eh, legitima, legitimizaci společně schválených rozhodnutí. Kontext období po krizi vyžaduje opravdu novou strategii pro růst a zaměstnanost a Eh, to na období následujících deseti let do roku 2020. Eh, budeme modernizovat mezinárodní finanční struktury ve snaze o lepší koordinaci a dohled, tak aby krize, kterou právě prožíváme, jsme prožili a ještě prožíváme, aby se již eh, neopakovala. Já se dnes zaměřím na první z těchto otázek. Nová evropská strategie, eh, střednědobá a dlouhodobá, eh, je mm, jednou z nejdůležitějších otázek na evropské agendě a je to jedno z nejdůležitějších témat pro španělské předsednictví. V tomto smyslu se jedná o eh, jeden z nejdůležitějších prvků na cestě z krize. My už víme a všichni jsme také eh, akceptovali to, že strategie eh, cesty z krize nespočívá pouze v tom, že eh, eh, finanční a daňové mm, pobídky budou zredukovány. Eh, naopak, kromě toho je důležité zaměřit se také na to, abychom přinášeli nové prvky, které povedou k tomu, že naše ekonomiky budou založeny na solidnější a udržitelnější bázi a že vytvoří trvale udržitelná pracovní pracovní místa. Je to jedna z nejlepších záruk, protože procesy, které právě provádíme a budeme provádět, tedy strategie eh, pro vyřešení krize a konsolidace, eh, že tyto strategie budou opravdu trvale eh, udržitelné a účinné. Strategie do roku 2020 nám musí dát možnost, abychom se vyrovnali s nedostatky, které se projevily v průběhu krize, kterou jsme právě prožili. Zejména mám na mysli nedostatky v oblasti koordinace, koordinace eh, hospodářsko-politických strategií a to i mezi jednotlivými zeměmi a regiony. Priority eh, v tomto rámci jsou kladeny na strukturální reformy a také na otázky toho, které Eh, systémy vládnutí eh, slibují největší a řízení slibují největší pokroky. Španělské předsednictví eh, spolupracuje velmi intenzivně s komisí a také s novým předsednictvím Evropské unie jako takové. Zaměřujeme se na nové strategie. Určitě na všech stranách je vidět vůle napravit mnohé věci v průběhu tohoto pololetí. Eh, důležitými prvky, eh, které zazněly na březnové radě, eh, byly schváleny a zbývající určitě budou schváleny na červnové radě. Máme tady sdělení komise o snahách v rámci nové strategie a o nových prioritách v rámci nové strategie. A v souvislosti s tím, že eh, mezi sdělením komise a eh, Evropskou radou v březnu proběhlo jenom, uběhlo jenom málo času, eh, jsme konstatovali, že ministři hospodářství a, a financí by museli dnes při dnešní radě ECOFIN schválit závěry. Ostatní formace rady budou rovněž mít diskusy o otázkách, které se týkají týkají jejich eh, oblastí a eh, svůj, svůj názor eh, potom, jejich názory potom budou součástí závěrů Všeobecné rady. Já jakožto předsedkyně eh, rady ECOFIN eh, jsem si vědoma toho, že s touto novou strategií eh, máme před sebou nové šance. Všichni se shodneme na tom, že by měly proběhnout změny oproti předchozímu období. Krize nám jasně ukázala, že jak velmi důležité je, abychom postupovali společně a koordinovaně a aby celková strategie, komplexní strategie byla jasně zřetej, zřetelná. Poselství této strategie vůči občanům je velmi důležité eh, a na to musíme myslet po celou dobu. Bude nutné, abychom eh, posílili naši koordinaci, abychom eh, více využívali synergie, což jsme doposud nedělali, synergie mezi tím, co, čeho dosáhnou členské státy a čeho dosáhne Unie. Tato strategie by měla mít své priority v těch oblastech, které byly eh, nejvíce postiženy a které musí být vybaveny nutnými nástroji k tomu, aby tam došlo, aby se podpořil jejich růst a Eh, zaměstnanost. Já doufám, eh, že se shodneme na tom, že je nutné mobilizovat všechny potřebné nástroje, abychom mohli dosáhnout cílů, které jsme si vytyčili, a to i v oblasti finanční. Eh, stanovili jsme určité priority a pokusili jsme se Eh, na, eh, unii Evropské, eh, na úrovni Evropské unie vytvořit potřebné prostředky. Co se týče budoucích finančních výhledů, myslím si, že s největší pravděpodobností se shodneme i na třech hlavních prioritách v oblasti opatření pro příští období. Jsou to priority, které jsou v souladu s prioritami španělského předsednictví. Eh, jde o eh, lidské zdroje, o technologický vývoj a trvalou udržitelnost. To jsou nejdůležitější prvky růstu a zaměstnanosti. A dále musíme pracovat také na tom, eh, abychom mm, aby mm, abychom splnili i kvantitativní cíle v rámci této nové strategie. Je důležité z hlediska ministrů financí a hospodářství to, aby všechny tyto cíle kvantitativní eh, eh, nebyly eh, pouze dostatečně zdůvodněny, ale aby byly také realistické, ale aby byly současně dostatečně náročné. Musí tady vládnout koherence mezi cíly společenství a cíly jednotlivých států aby realizace těchto sílů, dosahování těchto sílů, které jsou e, velmi důležité v rámci naší strategie, aby e, bylo proveditelné. Snahy o koordinaci e, se musí odrážet také v novém systému řízení, governance. Potřebujeme aby se intenzivněji využívaly všechny nástroje, které eh, smlouva eh, které smlouva zakládá. Potřebujeme efektivněji a konkrétněji eh, zapojit do rozhodování jednotlivé země. Finanční aspekty a konkrétní realita e, musí být e, v souladu, ve vzájemném souladu, e, i když tady je vzájemná závislost mezi mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty našeho hospodářství. Potřebujeme dosáhnout konsensu v oblasti dozorových a dohledových systémů v jednotlivých zemích musíme dosáhnout integrity, eh, daňového dohledu. Eh, to jsou všechno otázky, které eh, jsou součástí paktu stability a růstu. A myslíme si, že je důležité také to, abychom účinným způsobem prováděli dohled na v makroekonomické oblasti, ve finanční oblasti a musíme pečlivě kontrolovat to, jak to vypadá s reformami a jejich prováděním, zejména v oblasti, v těch oblastech, které mají dopady eh, na růst a zaměstnanost. V žádném případě eh, nesmí dojít k oslabení tohoto paktu. Eh, naopak musíme se zaměřovat i na otázky, které do posud nebyly předmětem tak intenzivní kontroly a dohledu. Daňový dohled je eh, velice důležitý, což ukázala eh, právě proběhlá krize. A tato eh, horizontální témata podle našeho názoru mohou přispět, pokud je k ním správně přistupováno, mohou přispět k řešení obecných problémů. Současně je nutné, abychom v tomto kontextu přemýšleli na systémech hodnocení a vyhodnocování, které jsme doposud měli v rámci formace ECOFIN. Musíme přemýšlet tak, také nad eh, časovým harmonogramem, eh, v rámci něhož jsou naplánována jednotlivá opatření, tak aby byly v souladu s opatřeními národními. Musíme eh, vytvořit nový systém odpovědnosti, mezi jednotlivými setkáními rady. Nejde tedy jenom o radu ECOFIN, Eh, a o euroskupinu, eurozónu, které musí být posíleny eh, intenzivnějším dohledem. Eh, různé formace rady budou muset nést přímou odpovědnost za kontrolu v rámci svých oblastí. Kromě toho potřebujeme jednoznačné mechanismy pro zajištění soudržnosti, koherence v jednotlivých oblastech dozoru a dohledu. Kromě toho musíme pomocí reform se postarat také o to, aby e, stávající nástroje byly lépe využívány. V Lisabonské smlouvě máme určité nástroje na posílení koordinace mezi e, zeměmi eurozóny, ale současně potřebujeme lepší koordinaci e, mezi zeměmi Evropské unie celkově. A myslím si, že nám to dává určité šance, které musíme využít. Kromě toho bychom se měli postarat o lepší využívání nástrojů nástroje pro koordinaci hospodářské politiky, myslím tím hlavní směry pro hospodářskou politiku. Eh, musíme se postarat o to, a to je v našich silách, abychom eh, vydávali užitečná doporučení, která jsou dostatečně eh, Eh, dostatečně zdůvodněna a která jsou též transparentní. Potřebujeme lepší eh, komunikaci a více transparentnosti i v komunikaci vůči eh, občanům Evropské unie. Komunikace a transparentnost jsou důležitými aspekty pro užitečnost jednotlivých opatření. Musíme nadefinovat jasné cíle, které budou srozumitelné pro veřejnost a současně s tím musíme pravidelně a jednoznačně vůči občanům vyhodnocovat jejich naplňování. My si přejeme, aby zveřejněné hlavní směry byly naformulovány i pro jednotlivé země. Závěrem bych chtěla říci, že, jsem si, eh, že vás chci ujistit o tom, že ministři hospodářství a financí jsou si jisti, eh, jsou, eh, jsou si vědomi toho, jaké změny Ehm, proběhnou v eh, rámci naší práce, že se budou zaměřovat na eh, spolupráci mezi parlamentem a radou, eh, na lepší řízení a vládnutí a že se budou snažit o to, abychom dosáhli dvou základních cílů a to je trvale udržitelný růst a přiměřená a kvalitní zaměstnanost. Tím určitě Mm, se nám podaří, aby se Evropa stala centrem eh, světové ekonomiky a centrem růstu a aby eh, se zahájila nová etapa budování Evropy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Velice si vážím eh, toho, že jste si udělala čas a přišla mezi nás. Je mi líto, že mezi námi nemůžete zůstat déle, ale Někdy eh, je potřeba, abychom pracovali také ve svých vlastních zemích. Já tomu rozumím velice dobře. Teď dovolte, abych předal slovo komisaři Oli Renovi, který má eh, na starosti v komisi právě hospodářské a měnové záležitosti. Po něm eh, pohovoří pan Stark. Doufám, že pan komisař i pan Stark nebudou hovořit příliš dlouho, tak aby Eh, mohli zůstat chvilku mezi námi i eh, v průběhu diskuse. Pane komisaři, eh, děkuji paní předsedkyně. Vážení členové Evropského parlamentu a národních parlamentů, dámy a pánové, nejprve dovolte, abych vám poděkoval za pozvání, abych se zúčastnil vaší diskuse, Eh, o velice důležitém tématu. Je pro mne velkou ctí, že mohu s vámi hovořit o evropské hospodářské situaci, to znamená na tomto skutečně váženém fóru evropských politiků a těch, kteří o politických záležitostech rozhodují. Eh, eh, expertíza, kterou máme k dispozici, Eh, nám umožňuje eh, velice intenzivně diskutovat o těchto věcech, eh, které souvisejí se všemi úkoly, které před námi stojí. Já vím, o čem hovořím, protože sám jsem pracoval jak v našem finském parlamentu, tak v Evropském parlamentu. Jak vám již řekla paní Salgado, právě jsme Eh, přišli ze zasedání Ekofinu a ze včerejšího zasedání eh, eh, Eurogroup. Jednalo se skutečně o maratonové jednání, hovořili jsme o těch věcech 20 hodin a jsem rád, že teď hned mám tu příležitost vás seznámit s výsledky našeho jednání. Co se týče té celkové situace v evropské ekonomice, je naprosto jasné, že ekonomická a finanční krize Eh, ukázali, že i eh, eh, že nemůžeme považovat za jisté, že se nám podaří i nadále zajistit ekonomický růst, tak jak jsme ho znali z minulých desetiletí. To se týká i veřejných financí, které jsou předpokladem růstu. Bohužel během posledních dvou let Eh, tato krize eh, naprosto smazala 20 eh, let konsolidovaných veřejných financí zde v Evropě. Bohužel toto vytváří novou hospodářskou krajinu Evropské unie a i některých eh, dalších eh, částí světa, včetně Spojených států, to znamená eh, těch částí světa, které jsou hospodářsky vyspělé. To všechno bude mít dopad na, naše, na naši hospodářskou, finanční i fiskální situaci. To znamená, že nemůžeme se tvářit, že všechno je normální. Naopak, myslím si, že nastala doba, kdy je potřeba udělat změnu. Jejímž cílem je Eh, podpora růstu a vytvoření nových pracovních příležitostí. Mobilizace těch hracích sil růstu je tím základním principem eh, ve strategii Evropa 2020 tak jak za ní stojí celá druhá Barosova komise. Je potřeba eh, najít efektivní způsoby, které by vedly ke zlepšení produktivity. Naší strategie 2020 se snažíme dosáhnout eh, udržitelného hospodářského růstu a také eh, udržitelného růstu pracovních příležitostí. Jde nám o to také, abychom korigovali strukturální slabiny našich trhů a veřejných sektorů. Kromě toho je potřeba zlepšit také produktivitu tím, že budeme více investovat do znalostí, do inovací a do školství. Dovolte, abych uvedl dva příklady ze strategie 2020 v oblasti vzdělání a školství jedním z hlavních cílů je eh, zvýšit počet eh, dětí, a, které chodí do školy a studentů, které studují na středních a vysokých školách. V současné době náš vzdělávací systém je v Evropě pod obrovským tlakem Přitom školství musí eh, připravit eh, studenty na stále se zrychlující změny ve společnosti a na pracovních trzích. Učitele by měli připravovat studenty pro eh, pracovní místa, která zatím ještě ani nevznikla. Měli by je připravovat na používání technologií, které zatím ještě nikdo nevymyslel. Proto investice do lidského kapitálu zcela určitě bude znamenat větší možnost pracovních příležitostí a také růst bohatství. Eh, druhý příklad. Eh, musíme být schopni zlepšit produktivitu naší eh, ekonomiky a to hlavně v těch inovativních sektorech. Další generace digitálních služeb a nových technologií používaných v energetice jsou příklady nových příležitostí, které se nabízejí trhu. Vy <clears throat> Tvoření eh, jednotného digitálního trhu by mohlo vyústit v konkrétní prospěch pro spotřebitele a dát jim větší možnost výběru. Evropská unie by se měla pokusit o větší harmonizaci Eh, v celé řadě oblastí, které mají dopad na obchodování online a na poskytování služeb online. Eh, v naší strategii 2020 komise eh, také <clears throat> stanovila omezené množství cílů, které budou mít jasný dopad na výkon evropského hospodářství. Je to Například otázka eh, investic do, na, na inovace, účast eh, v eh, různých vzdělávacích oblastech a podobně. Tyto cíle budeme diskutovat dále a pokusíme se je přizpůsobit tak, aby odpovídaly konkrétní situaci v každém členském státě. Eh, tyto cíle pochopitelně nejsou samoučelné, ale zcela jasně na základě plnění těchto cílů eh, se budeme, muset, budeme moci přesvědčit o tom, jak se nám daří dosáhnout nového nastartování ekonomiky. Eh, důležité při mobilizaci všech hnacích sil růstu je to, že všechny tyto, všechna tato opatření budou implementována tak, aby odpovídala principu udržitelnosti veřejných financí. Během přípravy strategie 2020 já jsem několikrát zdůrazňoval potřebu eh, postavit tuto strategii na dvou principech. To znamená ehm, eh, eh, konsolidaci veřejných ehm, financí a mobilizaci růstu a hnacích sil, které vedou k vytváření nových pracovních příležitostí. Tyto dva pilíře, to znamená konsolidace veřejných financí a mobilizace všech těchto hnacích sil, budou tvořit eh, základnu návrhu komise. Dámy a pánové, Poslední vývoj, jehož jsme svědkem v evropském hospodářství a v, v eurozóně, E, ukazují, že členské státy jasně ukazují e, potřebu posílit finanční stabilitu a koordinaci ekonomických politik e, v eurozóně. Včera Eurogroup a dnes ECOFIN potvrdili hodnocení komise, to znamená hodnocení situace v Řecku. Eh, společně s panem Starkem se Evropské centrální banky a se zástupcem Mezinárodního měnového fondu jsme o těchto věcech hovořili. Můžeme říci, že Řecko teď již se vydalo cestou, která by mu měla umožnit dosáhnout toho ambiciozního cíle, čili snížení deficitu o 4%, a to již v roce 2010. Dále jde o korekci těch fiskálních nerovnovách to jsou věci, které jsou naprosto zásadní pro to, aby Řecko mohlo eh, se vydat cestou eh, udržitelné fiskální eh, politiky. Přesto Řecko a ani my nemáme ještě to nejhorší za sebou. Eh, jestliže máme dosáhnout finanční stability v celé Evropské unii, Euro, Eurogroup eh, s tímto cílem včera opět potvrdili, eh, že jsme odhodláni udělat společné akce. Hovořili jsme o některých modalitách, odborných modalitách, které zajistí, že skutečně se bude jednat o akce koordinované a realizované co nejrychleji. Komisem Eh, je dnes eh, připravena eh, udělat to, co se od ní očekává a je také připravena navrhnout rámec pro koordinovanou pomoc. Je potřeba se podívat také na to, jakým způsobem můžeme zabránit vzniku podobných situací i v budoucnosti. Řecká krize a to, co po ní následovalo, ukázali potřebu posílené ekonomické politiky a hlavně její koordinace v celé eurozóně. E, tato, tuto potřebu e, dnes všeobecně uznáváme a, je, e, a Lisabonská smlouva nám k ní dává také právní základ. V současné době připravujeme návrhy pro implementaci článku 136 této smlouvy. A mým úmyslem je dosáhnout toho, aby komise mohla eh, přednést svůj návrh eh, na posílení ekonomické, eh, politické, ekonomické koordinace dříve ještě před polovinou dubna. Potřebujeme zabránit, potřebujeme se postarat o to, aby nevznikly neudržitelné veřejné deficity. Musíme být schopni lépe monitorovat střednědobé rozpočtové politiky v eurozóně a kromě toho musíme být schopni eh, vypracovat širší a přísnější doporučení, eh, která by umožnila členským státům realizovat korektivní opatření. Současná hospodářská a finanční krize kromě toho eh, potvrdila, že koordinace našich politik nemůže být omezena pouze na fiskální záležitosti, i když jsou zásadní. Eh, je potřeba vzít v úvahu i další makroekonomické nerovnováhy, které mohou mít velice závažné dopady na jednotlivé členské státy a na celou eurozónu a také na celou Evropskou unii. Konkrétně slabá konkurenceschopnost a také eh, deficity na běžných účtech eh, by navýšily ty negativní efekty fiskálních deficitů. Proto nejdůležitějším úkolem je implementace korektivních opatření v zemích, které mají v současné době rozpočtový deficit. Podobně eh, přebytky na běžných účtech, které mají v současné době některé členské státy, mohou poškodit eh, potenciál růstu v eurozóně. Toto je obzvlášť Ehm, pravdivé tam, kde je potřeba dosáhnout rychlé fiskální konsolidace. Dámy a pánové, paní předsedkyně, dovolte, abych na závěr ještě potrhl ehm, obrovský význam evropských a národních parlamentů eh, pro eh, rozvoj eh, a implementaci ehm, evropské agendy hospodářského růstu a vytváření pracovních příležitostí. Eh, sehráváte naprosto klíčovou úlohu při řízení ekonomických politik, eh, Jejich cílem je dosáhnout splnění eh, toho, co, si, co jsme si přece vzali ve strategii Evropa 2020. Parlamenty mají velice důležitou úlohu při implementaci těchto věcí eh, a to z podstaty toho, co děláte jako zákonodárci. Myslím si, že budoucnost eh, návrhů které jsou součástí strategie eh, Evropa 2020, bude záležet také na vaší účasti a na vašem přispění. Národní parlamenty hrají velice důležitou úlohu Eh, také při eh, závažné prioritizaci našich eh, cílů, které by měly vést k mm, růstu a k fiskální konsolidaci. Skutečně je potřeba, abychom mohli dělat politické volby, které budou vycházet z vaší plné angažovanosti a podpory vašich parlamentů. Myslím si, že toto setkávání s národními parlamenty jenom dokazují, co je důležité pro úspěch našich snah. Děkuji, pane komisaři. A nyní poslední prezentace pro zatím, kterou přednese pan Jürgen Stark z ECB. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi velkou ctí být tu dnes s vámi a hovořit s vámi na toto velmi aktuální téma, téma hospodářského výhledu a strategie EU 2020. Téma, kterému se budu věnovat v nadcházejících minutách, je stav eh, hospodářské obnovy a výstupní strategie. Nejprve bych uvedl, že od let, od jara 2009 máme známky stabilizace, známky zlepšení, jak na finančních trzích, tak e, v hospodářství, v reálné ekonomice. Od jara 2009 tedy podmínky na finančních trzích e, se zlepšily a hospodářský e, růst se obnovil ve většině zemí, i když zatím velmi mírně v pokročilých ekonomikách. Tato zlepšení byla výsledkem masivních opatření, podpůrných opatření podniknutých vládami a bankami na celém světě. Kromě toho jsme zaznamenali další zlepšení ve výhledu pro globální ekonomiku. Myslím si, že to je opět dobrá zpráva. Ovšem stále panuje vysoká míra nejistoty a přetrvává riziko ve finančním sektoru. Nedávné informace pro eurozónu eh, indikují, že eh, obnova pokračuje, ovšem Um, přizpůsobení uh, rozvah ve soukromém sektoru, která jsou nutná, uh, pravděpodobně budou mít svůj dopad na růst uh, v průběhu času, stejně tak jako kapacitní záležitosti budou mít dopad na investice a, a podle toho i vývoj na eh, trhu práce a soukromé spotřeby. U eurozóny opakujeme pouze mírný růst, v roce 2010 eh, mírný a nerovnoměrný, nerovnoměrný mezi jednotlivými zeměmi, mezi jednotlivými sektory a nerovnoměrný v čase. Podle prognóz pracovníků ECB, která víceméně odpovídají prognózám jiných institucí, včetně komise, bude růst pravděpodobně v roce 2010 v průměru 1%, ovšem zrychlí v roce 2011. Pokud o cenový vývoj inflaci a inflační tlaky, zůstaly, inflace a inflační tlaky zůstaly nízké v uplynulých měsících. E, v únoru byla inflace ve výši 0,9 Inflační výhled odpovídá cenové stabilitě. Konkrétně očekáváme, že inflace se udrží kolem 1 v blízké budoucnosti a že e, zůstane e, potlačena v časovém horizontu relevantním pro politiky. Eh, zejména kvůli eh, dostatku nečinných zdrojů a mírnému, eh, mírnému oživení. To také odpovídá prognózám pracovníků ECB. Vyhlídky pro riziko jsou vyvážené pro cenou stabilitu a rád bych jasně řekl, že v současné chvíli nevidíme ani inflační, ani deflační tlaky. To potvrzuje i naše monetární analýza, vyhodnocení nízkých inflačních tlaků eh, v střednědobém, eh, střednědobém výhledu s tím, že nárůst úvěru bude mírný. Myslím si, že tady inflační očekávání zůstávají pevně zakotvená v rámci našeho cíle udržet eh, míru inflace pod, ale blízko dvěma procentům ve střednědobém výhledu. Jak víte, dámy a pánové, podnikli jsme odvážné kroky v odezvě na krizi vzhledem k tomu, že byly určité eh, inflační tlaky a výrazný hospodářský pokles, ECB snížila své, klíč, svoji klíčovou eh, úrokovou sazbu na 1%, což je rekordní minimum, které jsme v nedávné eurozóny nezaznamenali. Kromě toho eh, řídící rada v současné době vyjádřila názor, že tato nízká úroveň klíčových úrokových sazeb ECB Eh, je vhodná, přiměřená. Kromě snižování úrokových sazeb a abychom posílili finanční podmínky a usnadnili eh, přenos eh, nízkých našich úrokových sazeb na měnové, na měnové trhy, finanční trhy jsme zavedli řadu nestandardních opatření. Tato opatření pomohla zlepšit podmínky financování zejména na peněžním trhu což eh, tedy umožnilo lepší přísun úvěru soukromým domácnostem a podnikům, eh, než by tomu bylo v opačném případě. Mimochodem, také vidíme, že dopad našich nestandardních opatření a nízké, eh, nízké úrokové sazby se projevil a je to plně v souhlase s historickými údaji, když si připomeneme nedávné historické případy, kdy došlo ke snížení rokových sazeb. Ovšem rád bych připojil, že tato mimořádná opatření, jakkoliv jsou důležitá při zajišťování eh, zlepšení podmínek financování a usnadnění přenosu nízkých úrokových sazeb, eh, nebývají zachována eh, déle, než je nutné. Proto musíme uvažovat o jejich postupném Eh, ukončení a už jsme o tom začali uvažovat, eh, začali jsme to provádět loni v prosinci, když jsme začali postupně s ukončováním těchto nestandardních opatření. Důvodem je to, že čím déle zůstanou tato opatření v platnosti, tak eh, tím větší riziko hrozí, že dojde k výraznému pokřivení peněžních trhů a zároveň, že vzniknou nesprávné pobídky. Proto, abychom zlepšili podmínky financování, respektive vzhledem k tomu, jsme zaznamenali zlepšení podmínek financování na peněžních trzích od minulého jara, rozhodli jsme se v prosinci postupně ukončit tato opatření, zejména pokud je o dlouhodobé eh, operace peněžního trhu, to, to jsme rozhodli už v roce 2009 a před dvěma týdny jsme se rozhodli vrátit se k variabilní sazbě eh, pro tříměsíční operace a to koncem dubna. Eurosystém eh, bude pokračovat eh, v, v přístupu posíleného poskytování úvěru a zajišťovat likvidit, podporu likvidity eh, za velice přísných podmínek u refinanc, operacích refinancování krátkodobých. Rozhodli jsme se tak postupovat tak dlouho, jak to bude nutné, a to nejméně do poloviny října, to znamená na pro příštích šest měsíců jsme se v běžných operacích, hlavních refinančních operacích přidržet se tendrového postupu, eh, který jsme odsouhlasili eh, v dubnu 2008 s plným vyčlenováním. Tedy likvidita, kterou bankovní systém potřebuje, bude zajištěna eh, ze strany ECB, eurosystému a pevné, pevného směna kurzu. Zároveň řídicí rada bude i nadále provádět postupné ukončení veškerých mimořádných likvidních opatření, která již nejsou nutná. V tomto kontextu eh, střednědobá orientace je zásadní, tak abychom naplnili mandát ECP, povinnost ECP eh, udržovat cenovou stabilitu v eurozóně. A rád bych vám připomněl, že postupné ukončení některých nestandardních opatření má za cíl vyhnout se, zabránit rizikům pro cenovou stabilitu, která by mohla vzniknout později. A to je plně v souhlasu s naším mandátem eh, vyplývajícím ze smlouvy. Zároveň se chceme vyhnout, se vyhneme příliš eh, příliš brzkému opuštění nestandardních opatření, protože to by eh, potom, potom by hrozilo poruš, narušení činnosti finančních trhů a oživení ekonomiky. Samozřejmě dnes nevíme, jak bude vypadat normální situace po krizi. Ani zatím nevíme, jakým způsobem bude eh, navržen, jak bude vypadat provozní rámec, ten konečný po krizi. Ovšem, když hovoříme o postupném ukončení opatření, víme, že e, operační rámec, e, který e, platil před začátkem finanční krize ještě v srpnu 2007, by mohl být dobrým benchmarkem. Zda bychom se měli zcela vrátit k tomu provoznímu rámci před krizí, tak proto nám zůstalo jenom velmi málo koncepčních parametrů, například postupy, tendrové postupy, výběrové řízení, která se uplatňují u hlavních eh, referenčních operací, o kterých jsem se právě zmiňoval. Dovolte, abych se stručně zmínil o tom, že někteří lidé hovoří o tom, že centrální banka by měla fungovat vlastně jako manažer rizika, tím, že měla organizovat svůj rámec měnové politiky eh, tak, aby se zabránilo událostem, které mohou vést k deflaci. Eh, dále se byly argumenty, že v takovém koncepčním rámci by centrální banky měly rozvolnit své cíle, a měly by usilovat o výrazně vyšší inflační míru. Eh, a v této souvislosti také byla nastavena otázka, zda by nebylo vhodné mít permanentně nastavený vyšší inflační cíl, například ve výši 4 Hovořilo se o tom i eh, eh, na mezinárodní scéně. To by potom ponechalo větší prostor pro monetární politiku, aby reagovala na velké negativní šoky. Já jsem zcela proti takovému pojetí. Jakékoliv rozvolnění eh, mandátu centrálních bank eh, v tomto směru by bylo vážnou chybou. Samozřejmě může to být eh, velké pokušení pro vlády navrhnout takto vyšší inflaci, tak aby se monetizoval dramati, dramatizovalo dramatické navýšení veřejného dluhu. Ovšem, pokud bychom permanentně navýšili cíl pro inflační sazby, tak bychom tím vlastně odklonili pozornost od hlavního problému, kterým je dnes neudržitelná fiskální politika a hrozba, kterou představuje pro makroekonomickou stabilitu prakticky všech eh, rozvinutých ekonomik. Navíc eh, kromě eh, finanční nejistoty a znepokojení ohledně veřejného dluhu, veřejnost by ztratila důvěru v kupní sílu měny a to by mělo vážné důsledky. Navýšení Inflační variability by tedy zvýšilo nejistotu pro investory a to by přineslo dlouhodobě vyšší eh, úrokové sazby. To znamená, že vyšší inflace spíše ohrožuje, než pozbuzuje dlouhodobý růst. Empirické údaje potvrzují tento negativní vztah. Finanční stabilita tedy je v takovémto kontextu podkopána eh, dvěma způsoby. Jednak procyklická, procyklickou mentální odezvou na eh, eh, obyčejnou inflaci. E, kromě toho e, na trhu potom vzniká očekávání, že centrální banka e, zastáhne na ochranu trhu ve špatných časech a tím pádem vlastně se podpoří tendence k přílišnému riskování. A nyní se dostávám k oblasti fiskální politiky. Ta krize začala jako finanční krize a vyvinula se poté v krizi hospodářskou. Nyní existuje jasné riziko, že nastane třetí fáze a totiž krize eh, státního dluhu, případně státního dluhu v zahraniční měně, tedy sovereign debt v pokročilých ekonomikách. Eh, mnoho zemí eurozóny eh, čelí velkým rozpočtovým deficitům a, vysoce, a rychle, rostouce, rychle rostoucímu veřejnému zadlužení. Bylo správné přímo mimořádná opatření fiskální politiky, abychom se vyhnuli Eh, krizi, jako jsme zažili v 30. letech, ale včasné upuštění fiskálních stimulů je nyní klíčové eh, v kontextu dalšího hospodářského oživení, protože zbytečné odklady budou mít vážně negativní vedlejší dopady na důvěru a fungování ekonomiky. Dovolte, abych připomněl, že Eh, neudržitelná fiskální politika komplikuje eh, činnost eh, měnové politiky a centrálních bank, protože může vést k vyšším inflačním očekáváním a vyšší nejistotě ohledně inflačního výhledu ve střednědobém výhledu. A výsledkem potom může být tlak vzhůru na dlouhodobé úrokové sazby a vytlačení soukromých investic. Je třeba ponechat fungovat automatické stabilitázory, pokud eh, bude i nadále ehm, působit fiskální tlak, eh, tak to může ohrozit eh, úspory a může vést ke kontrakci celého hospodářství. Tady vidíme, jaký, je, jaký význam má snížení zadluženosti a také, že potřebujeme efektivní nástroje pro boj proti hospodářským poklesům do budoucna výsledku eh, rozpočtového rozvolnění v kontextu hospodářské a finanční krize mnoho zemí eurozóny bude muset eh, podniknout ambiciozní fiskální konsolidaci, aby eh, úroveň zadluženosti vrátilo na maastrichtská kritéria 60 HDP. Simulace, výsledky simulací ukazují, že i při průměrné roční konsolidaci o 0,5 HDP návrat dluhovému poměru před krizí by trval cirka dvě desetiletí. Eh, žádná, žádný koncepční scénář, tedy nulová konsolidace, by znamenal, že to, tento poměr bude v roce 2015 přes 100%, v roce 2020 to bude 120% a v roce 2026 by to bylo 150% HDP. Proto, dámy a pánové, abychom zajistili solventnost států a udržitelnou fiskální pozici v zemích eurozóny, vlády musí e, přisuzovat vrcholnou prioritu fiskální konsolidaci. Je třeba zohlednit běžící oživení hospodářství a e, stlačit poměr deficitu pod 3 HDP v souhlasu s doporučeními Rady ECOFIN. Zároveň e, snahy o konsolidaci budou muset trvat několik let v řadě zemí, tak abychom veřejný dluh či deficit vrátili na udržitelnou cestu. Pakt růstu a stability poskytuje vhodný rámec pro koordinaci nutných konsolidačních politik. Nyní je klíčové, aby všechny státy dodržely své závazky v rámci paktu. Je třeba všude, kde je to možné, posílit, podpořit národní fiskální rámce. Situace v Řecku ukazuje, jak důležité je striktně dodržovat důvěryhodná fiskální pravidla. Ponaučení, které musíme vyvodit z nedávných událostí, je, že třeba posílit fiskální pravidla, posílit dozor v eurozóně a posílit také dodržování fiskálních pravidel. A tím se dostávám k poslednímu bodu své prezentace, potřebě strukturálních reform, jenom velmi stručně, protože hodně už o tom říkala paní Hodně už o tom mluvila paní předsedkyně a pan komisař, ale rád bych uvedl tyto souvislosti. Zdravý ekonomický růst by mohl ulevit fiskální zátěži do jisté míry tím, že by se omezil rozměr stavícího dluhu v poměru k velikosti ekonomiky a tím, že by se eh, zlepšila mm, situace jednotlivých rozpočtů. To potrhuje význam eh, navýšení růstové potenciálu našich ekonomik. Ovšem, východisko není nejlepší Většina odhadů mezinárodních a evropských institucí hovoří o tom, že krize snížila jak úroveň, tak míru růstu pro potenciální růst. Proto je klíčové zrychlit strukturální reformy, které posílí udržitelný růst a tvorbu pracovních míst. A tím se tím by se posílil růst ekonomiky. Politiky, které podporují hospodářskou soutěž a inovace, jsou naléhavě potřebné, abychom urychlili restrukturalizaci a investice, vytvářeli nové obchodní příležitosti, potřebujeme také větší flexibilitu trhu práce, abychom obnovili pracovní místa konkurenceschopnost v těch zemích a regionech, kde chybí cenová konkurenceschopnost nebo v regionech a zemích, které přišly tuto konkurenceschopnost v uplynulých dvou letech či několika letech. A restrukturalizace bankovního sektoru zaměřená na zdravé, bilance zdravé rozvahy, lepší řízení rizika a zvýšenou transparentnost má také klíčový význam. A závěrem, dámy a pánové, bych rád řekl, že globální ekonomika vykazuje známky průběžného zlepšení. V eurozóně jsme rovněž na cestě k oživení, i když umírněným tempem a přetrvává poměrně vysoká nejistota. Pokud jde o náš přístup v monetární politice. Stále vnímáme aktuální úroveň eh, naší klíčové úrokové sazby jako přiměřenou, vzhledem k tomu, že pokračuje nízký inflační tlak a vzhledem k našemu vyhodnocení rizik pro cenovou stabilitu eh, ve středovém výhledu. Zlepšení na finančních trzích od jara 2009 odůvodnilo eh, postupné ukončení našich nestandardních eh, opatření. Tato rozhodnutí pomohla vyhnout se pokřivením spojených eh, s, s příliš dlouhým ponecháním těchto nestandardních opatření. To ovšem neznamená, že bychom se již z krize dostali. Mohou se objevit nové výzvy a ukazuje to i případ Řecka. A konečně centrální banky musí fungovat jako kotva stability a důvěry. Jakékoliv pokusy oslabit nebo dokonce eh, úplně zvednout tuto kotvu by byly krokem eh, ve špatném směru s dramatickými následky. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji tě. Eh, Eh, z vás, kteří si všimli, že i pan komisař musel odejít, tak těm bych chtěla říci, že pochopitelně v rámci zasedání Ekonfinu se všichni snaží se setkat se všemi, což eh, se projevuje tím, že často jsou lidé odvoláváni eh, z takových setkání, jako je to naše dnešní. Přesto ale my budeme pokračovat v diskusi. Je velice důležité, abychom si vyměnili názory Eh, mezi eh, námi. Pochopit také pan Štark bude ochoten eh, odpovědět na vaše dotazy. Kromě toho je také mezi námi pan Pisány Ferry, který možná také bude chtít reagovat na věci, které budou Je jemu zajímavé. Teď dáváme dohromady seznam řečníků. E, zatím z národních parlamentů mám senátora Depovského. Já se strašně omlouvám za výslovnost, říká paní předsedkyně. Dále senátora Baltazáryho z Itálie, pana Angelo Ferrugio z Malty a paní Karinu e, Petersonovou e, z Lotyšska. Eh, za Evropský parlament se zatím přihlásil eh, o slovo pan Megalo, Filip Lambert, Svendy Gold, Ed, eh, a Edy Podimata. Ještě někdo by chtěl se přihlásit do diskuse? Prosím, dejte nám vědět, buď tím, že zvednete ruku, nebo tím, že své jméno sdělíte těm, kteří právě teď chodí s tím seznamem mezi vámi. Eh, nejprve tedy pan senátor Dubrovský z Polska. Prosím, máte slovo. paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. V době poslední hospodářské krize eh, Polsko dokázalo tuto situaci docela dobře zvládnout. Jsme jedinou zemí v Evropě, která v roce 2009 zaznamenala hospodářský růst, přestože eh, tento růst byl eh, nižší než růst před krizí. Eh, toho se nám podařilo dosáhnout eh, účinnými opatřeními, která jsme učinili. Ta opatření byla podobná jako opatření v jiných zemích, ale eh, šlo o zvýšení záruk, zvýšení úspor vkladů a e, podpora splácení úrok úvěru na e, bydlení, e, podpora drobnějších úvěrů pro malé a střední podniky, daňové úlevy, kontrola nebo řízení cen energií, lepší flexibilita v, v oblasti trhu práce. A já bych rád upozornil na to, že všechna tato opatření jsou velmi výhodná pro zaměstnavatele, Eh, ale také pro zaměstnance. Eh, jsou to eh, opatření, která byla zavedena na určitou přechodnou dobu a přinesla výsledky, protože základy polského hospodářství jsou díky nim velmi stabilní. A když dovolíte, rád bych přednesl ještě několik poznámek, které Eh, ze kterých bude eh, zřetelné, že Evropa jaksi sama zavinila to, že její růst je nižší oproti růstu Spojených států, Japonska či Číny. Prvním důvodem je e, eh, přílišná byrokracie, přebujelá byrokracie. Druhým důvodem je e, přehnané redukování CO2 Eh, to zjišťujeme zejména v Polsku, kde naše národní hospodářství ehm, se opírá o mm, mm, černé a hnědé uhlí. Eh, to má svůj důvod v, eh, v cenách energie. Jestliže Eh, mají obstát naše produkty na trhu, tak samozřejmě eh, je to velká zátěž. Není jasné, jestli emise CO2 mají opravdu tak velký vliv na eh, globální klima. Zatím to není jasné, zatím, to tak, zatím to tak nepociťujeme. Pokud tomu tak ale bude, tak musíme zavést opravdu solidární globální opatření omezující tyto emise ve všech v polských elektrárnách ehm, jsme zavedli metodu eh, CCS, eh, oxid eh, uhličitý je vtlačován pod zem, do podzemí do hloubky jednoho kilometru. To znamená, že musíme spalovat větší množství eh, uhlí eh, a eh, samozřejmě vytvářet větší emise, abychom dostali ten, tyto emise pod zem. Já si myslím, že toto není zrovna efektivní. Samozřejmě obyvatelé jsou zneklidněni, protože nevědí, jestli toto nepovede k nějakým rozsáhlejším ekologickým zátěžím v musíme eh, také brát eh, v úvahu možnosti lesů či zalesňování. Eh, další věc to jsou výrobci výrobci potravin. U nás v Polsku se na mnoha místech eh, ukazuje, že eh, se eh, výroba potravin již nevyplatí, a to z důvodu zavedení geneticky modifikovaných organismů, které samozřejmě přesto, že se ví, že mohou poškozovat lidské zdraví, tak zlevňují potraviny. Mluvíme hodně o ochraně životního prostředí, ale zapomínáme, Eh, na jeho zatížení takovými to uměle vytvářenými potravinami. Máme eh, mnoho možností vyrábět eh, zdravé potraviny, ale musí být podporovány. Děkuji, to vlastně nebyl dotaz, pouze jste popsal situaci v Polsku i za to jsme vám vděční. Eh, byl, bych ráda, kdyby vaše připomínky byly komprimované, eh, eh, abychom měli dost času. Teď pan senátor Baldarasi, předsedu hospodářského výboru z italského parlamentu. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já chci podpořit italská pracovní místa, proto budu hovořit italsky. Já mám jednu otázku. Myslím, že eh, pro konjunkturu či strategii oživení, zaměstnanosti a růstu do roku 2020 eh, musíme nejprve zjistit, eh, jaké příčiny krize měla, ta krize, kterou jsme právě prožili, a jaké charakteristické znaky jsou typické pro eh, ozdravení eh, reálné ekonomiky, kterou, které právě eh, prožíváme. Pokud tohle nepochopíme, tak již dávno před rokem 2020 spadneme do další závažné mezinárodní krize. Tři hlavní příčiny krize, kterou jsme prošli a ve kterou ještě částečně procházíme, jsou jednak nerovnováha, nevyrovnováha, vyrovnanost světového hospodářství, tedy ta skutečnost, že američané eh, mají eh, vysokou spotřebu eh, a Evropané jsou velmi opatrní a šetrní, protože mají fobii z inflace. A pokud se podíváme pouze na inflaci a zaměříme se na ní, tak potom zapomeneme na ostatní hlediska. A to celé vedlo k tomu, že Evropa již deset let před krizí měla růst menší nežli 1% ročně, což je asi jedna třetina oproti růstu v eh, USA a čtvrtina či pětina růstu v Číně. E, druhou příčinou krize bylo to, že e, finanční trhy neměly žádná pevná pravidla, e, proto bylo možné vytvářet určité bubliny. A třetí příčina je nedostatečnost staré, jsou nedostatky starého stylu vládnutí, tedy G8 a starého světa. My potřebujeme nové vládnutí, novou zprávu. Pokud Eh, se podíváme na příznaky mm, oživování ekonomiky světové, tak zjistíme, že tyto příznaky vlastně vycházejí z těch příčin, které ke krizi vedly. Tedy eh, konjunktura eh, se zakládá na tom, že v Americe opět roste spotřeba, že dále, že máme nová pravidla pro mezinárodní obchod a že, máme, že se zamýšlíme nad tím, jak bude vypadat nová zpráva práva a vládnutí. Tedy mm, svět eh, eh, prožívá něco, co nadefinovali ekonomové již před 25 lety. Eh, a ty tři velké, tři velké regiony, Spojené státy, Evropa a Japonsko, si myslí, že překonají krizi díky tomu, že Eh, využijí model založený na exportu. Tyto tři regiony, které znamenají 80 světového HDP, a každý z nich Eh, každý z těchto tří regionů si myslí, že krizi může překonat eh, tím, že vsadí na export. Eh, z toho vyplývá jedna jediná otázka. Kdo to exportované zboží bude kupovat? Jak vytvoříme, jak odstraníme tu nerovnováhu na světě, jak z té nerovnováhy vytvoříme rovnováhu? to, jsou, to je takzvaná teorie nemožnosti světové ekonomiky, eh, která v sobě skrývá také eh, spící šípkovou růženku, a sice Evropskou unii. My v Evropské unii také potřebujeme eh, nové řízení. Nestačí nám G20, G25, G30, my potřebujeme, stačí nám nová G8, ale Spojené státy, Čína, Indie, Japonsko, Rusko, Brazílie, Eh, to jsou právě členové této skupiny. Znamená to tedy, že Evropa buď musí být opravdu eh, zapojena mm, společně se spojenými státy eh, do tohoto vládnutí, čili musí zastupovat s nimi jednotnou linii, a nebo se Evropa zapojovat nebude. A tito aktéři no, v oblasti nové governance musí provést reformu mezinárodních finančních systémů Eh, musí eh, být reformována VTO, protože eh, tak velká ekonomika, jako je třeba Čína, se nesmí ve světovém hospodářství pohybovat zcela volně a neomezeně. Nýbrž musí se navázat na dolar. Tedy to jsou všechno důvody, Mm, proč já konstatuji, že, ve strate- že nám chybí strategický rámec pro Evropskou unii, strategický rámec pro makroekonomickou politiku a strukturální reformy, o kterých jsme si tady vyslechli informace, to jsou krásná slova, eh, ta bychom všechna mohli podepsat, samozřejmě trh práce, flexibilita, eh, finance a tak dále, ale číhá tady nebezpečí, které spočívá v tom, že eh, tohle to všechno nebude stačit, dokud nebudeme mít referenční rámec, dokud nebudeme mít nový model eh, celosvětového eh, řízení, trvale udržitelný model, eh, trvale udržitelný růst. Evropa potřebuje na jedné straně Maastricht 2, Eh, který eh, určí eh, přísně nejen požadavky na deficit, ale potřebuje současně také investice do inovací, technologií a infrastruktury. A kromě toho potřebujeme nový statut Evropské centrální banky, tak aby se nezaměřovala pouze na kontrolu a omezování inflace, ale také na kolaterální efekty, které mohou vzniknout, pokud je euro hodnoceno příliš vysoko. Protože to by vedlo k tomu, že možnosti hospodářského růstu by byly opět obslabeny. Potřebujeme tedy dva opěrné pilíře pro měnovou politiku, inflaci a růst, eh, dva eh, opěrné pilíře pro ekonomiku, ehm, eh, ale jednak je to větší přísnost eh, při kontrole, ale současně je to eh, podpora růstu a investic. Eh, o čem vlastně mluvíme, když mluvíme o strategii, o, o překonání krize do roku 2020? Já si myslím, že Mm, když eh, to celé povede jenom k tomu, že eh, vznikne nová krize, tak eh, jakou roli může hrát Evropa v takovém vývoji, abychom, aby se to nestalo? Děkuji. Já začnu používat stopky, protože byste se všichni měli vejít do tří minut maximálně, jinak vás ostatní kolegové, na které nevíde čas, u večeře zapíchnou. Eh, opět myslím, že tady šlo spíše o prohlášení než o otázku, už vyjádření než o otázku, pokud je o výstupní strategii a těmi obecnějšími aspekty této problematiky se budeme moci zabývat ještě zítra. A nyní bych dala slovo prvnímu řečníkovi za Evropský parlament, Jose Manuelovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl využít příležitost eh, Eh, toho, toho, že tady máme pana eh, Štarka a pana Pizányho, protože bych jim rád eh, položil konkrétní otázky. Pane Štarku, co si myslíte o tom, o čem se diskutuje v souvislosti s mm, Evropským měnovým fondem? Eh, strategie do roku 2020 obsahuje odstavec, kde se říká, že vzhledem k odpovědnosti finančního sektoru za krizi by mělo smysl, eh, abychom vytvořili mechanismus či postup, který by vedl k tomu, eh, že škody způsobené krizí budou nahrazeny. Na jedné straně jsou tady tedy návrhy komise, a také rady. E, e, parlament takovýto mechanismus navrhuje také v podobě strategie do roku 2020, ale rada e, vlastně se vyslovila proti takové myšlence včera, ale dnes, den poté, se vyslovila pro. A potom k vám, pane Pizány. Na plénu ve Štrasburku eh, se mluvilo o tom, že by mohly být eh, zavedeny určité sankce v rámci hospodářské politiky společenství eh, v rámci strategie do roku 2020. Tam se mluví o koordinaci v oblasti eurozóny. To už jsme všechno jednou slyšeli, když se o tom mluvilo dříve. Ehm, co je přínosem eh, nebo přidanou hodnotou, kterou chce přinést španělské předsednictví v této oblasti? V mnoha dokumentech eh, dánských i italských a jiných eh, najdeme otázky týkající se mm, governance. Thank you. I'm going to continue. Děkuji. Já teď zase Udělám takovou skupinu otázek. Nejprve pan Angelo Ferrucci z Malty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, velice pozorně jsem si vyslechl eh, ty prezentace, které zde zazněly, které se týkají Evropské strategie 2020. Musím zdůraznit, že Malta, která má vůbec nejmenší ekonomiku mezi 27 členskými státy, Myslím si, že je třeba konstatovat, že ve školství se nám moc nedaří. Podle eh, průzkumu OSN jsme na 60. místě, co se týče eh, prvního stupně a 50, pardon, eh, druhého stupně a 52. co se týče terciálního stupně. Naš HDP je 77% průměru evropského. Evropské unie, což je Eh, pochopitelně ještě horší, protože, je, eh, to, protože to je distribuováno velice eh, ne rovnoměrně. 20% nezaměstnanost. 20% chudoba, to znamená 20% obyvatel žije pod hranicí chudoby. Myslím si, že to je vůbec nejhorší výsledek mezi všemi 17 členskými státy podle Eurostatu. Uh, jsme zaznamenali vůbec největší eh, nárůst relativní eh, chudoby. Relativní chudoba znamená eh, skupinu lidí, kteří vydělávají méně než je průměr. 22% dětí na Maltě žije v chudobě a trpí také nedostatečným vzděláním. Nezaměstnanost na Maltě se stále zvyšuje. V současné době je na úrovni 7,5 což je eh, velice vysoké číslo pro tak malou ekonomiku, jako je Malcka. Myslím, že přijatelná úroveň zaměstnanosti by se měla pohybovat mezi 4,5% a 5%. Myslím si, že je potřeba se věnovat právě těmto malým zemím Evropské unie, protože problémy e, u nás e, jako by se měly řešit úplně stejně jako ve velkých státech, když je na situace úplně jiná. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych Ehm, varovat eh, vás všechny. Jestliže budete hovořit takhle rychle, tak zkrátka není možné tlumočit úplně všechno, co říkáte. Teď eh, tedy k dalším řečníkům, kteří požádali o slovo. Paní Karina eh, Peterson z Lotyšska. Děkuji, děkuji. Ehm, my také bychom rádi položili otázku, ale předtím, než tuto otázku položím, dámy a pánové, paní předsedkyně, Velice ráda bych eh, poděkovala Evropské komise Evropskému parlamentu eh, za eh, podporu, kterou poskytovali Lotyšsku v době hluboké hospodářské krize u nás. Dnes ta dnes můžeme popisovat tuto situaci čísly 20, 20, 30, 20% je snížení HDP, 20% je nezaměstnanost a 30% je snížením eh, platu eh, ve veřejném sektoru. Kromě to došlo ke 30% eh, snížení maloobchodu. Přesto však je třeba konstatovat, že Eh, všechny tyto eh, věci nás nedonutily změnit eh, dlouhodobé plány, které v Evropské unii máme. V Lotyšsku se nám daří stabilizovat finanční systém a myslím, že nastala doba, kdy můžeme začít uvažovat o různých strategiích pro další hospodářský růst. Ehm, také jsme diskutovali konzultační dokument Evropské komise, diskutovali jsme to se sociálními partnery, se zástupci vlády a také s naším národním parlamentem a po dlouhých diskusích jsme došli eh, ke schodě o našich národních prioritách. To je mikroekonomická stabilita, zlepšení eh, podnikatelského prostředí, Eh, růst vědomostní eh, eh, ekonomiky a integrace na mezinárodní trhy. Kromě toho, kromě otázky, která souvisí se sociální soudržností, se domníváme, že stejně, stejně důležitá je i soudržnost ekonomická. Touto ekonomickou integrací máme na mysli to, že to, co se děje v regionech, by mělo být také podporováno a měli bychom také posílit mobilitu. Měli bychom také začít uvažovat o vytváření stejných podmínek pro všechny účastníky, kteří eh, působí v oblasti zemědělství, protože eh, jinak dojde k určité deformaci eh, v tomto odvětví. Myslím si, že hlavně v těch evropských zemích, eh, které eh, pokulhávají za ostatními, je potřeba eh, zdůrazňovat potřebu politiky soudržnosti, která by mohla stimulovat růst těch nejchudších oblastí. Pokud by k tomu nedošlo, Eh, byli bychom svědky eh, eh, toho, že vznikne riziko, že se nám nepodaří dosáhnout těch výsledků, které bychom chtěli mít a také by to ohrozilo kvantitativní výsledky, o které usilujeme. Myslíme si, že je potřeba vždy přistupovat ke všemu vyrovnaným způsobem. Naše strategie se zdají být často ambiciózní já vím, že eh, se snažíte mluvit rychle, abyste se vešli do toho časového limitu, ale v tom případě budete muset něco vynechat. Naš eh, cíle by měly být přizpůsobeny, měly by být nějakým způsobem modelovány, tak aby byly realizovatelné. Eh, měli bychom být také realistič, bylo by také realističnější, kdyby každý stát měl kvantitativní cíle, které odpovídají jejich specifické situaci. Byli bychom rádi, kdyby se větší význam kladl také eh, na menší a středně velké podniky. Eh, <clears throat> myslím si, že také celá tato oblast malých a středně velkých podniků je velice důležitá. Jste z toho materiálu Evropské komise není úplně jasné, jakým způsobem priority strategie 2020 budou propojeny se strukturálními fondy a s evropským rozpočtem. Eh, jaký bude podíl evropského eh, rozpočtu, který bude Eh, vyčleněn právě na tuto strategii. Na závěr bych chtěla ještě udělat několik eh, doporučení. Domníváme se, že tato strategie by měla eh, mít také možnost financování z různých zdrojů, nejen tedy ze zdrojů evropského rozpočtu. Už mluvíte skoro šest minut a máme celou řadu dalších lidí, kteří by chtěli hovořit. Dobře, takže na závěr řeknu, že navrhujeme aby e, sedmá iniciativa, to je ta Evropská platforma proti bohatství, jestli skutečně musí být zahrnuta do této strategie, protože se domníváme, že pokud e, se nám podaří e, implementovat těch prvních šest priorit, tak tím odpadne problém chudoby. Chtěli bychom vám všem popřát hodně úspěchu při koordinaci všech těchto snah Eh, a chtěli bychom také vám popřát, aby se vám podařilo tyto věci veřejnosti dobře komunikovat. Děkuji, paní předsedkyně. Já vím, že to je velice těžké, ale přesto bych se ještě jednou na vás, na všechny chtěla obrátit s přáním, abyste eh, hovořili eh, stručněji. Filip Lambert. Děkuji a Pokusím se být vzorným žákem. Jednak bych, jednak bych rád odsoutil to, že Rada i komise se rozhodly nás opustit. To není zrovna známka úcty vůči poslancům parlamentů členských zemí, který jedno, kteří jednou za čas přijedou sem do Bruselu, aby s námi diskutovali. Ehm, mám několik otázek. Chtěl jsem ehm, se změnit o EU 2020, ale pan komisař se rozhodl odejít, takže to se nechám na jindy. Další otázka se týká produktivity. Potřebujeme zlepšit svoji produktivitu, eh, ale o jaké produktivitě hovoříme? Jde o produktivitu pracovní síly? Protože pokud eh, je právě toto, tak to máme na mysli, tak to znamená, že pokud chceme zajistit hospodářský růst, potřebujeme, aby rostl fyzický Ehm, výstup, fyzické výstupy z ekonomiky rychleji než produktivita a to je neudržitelné. Takže pane Pizani Ferry, co byste mi na to řekl? Domníváme se totiž, že v té rovnici něco chybí. Dále rozpočtová vyváženost. Samozřejmě potřebujeme zdravé fiskální politiky, ale trošku mne trápí, že až příliš často slyšíme o fiskální konsolidace na, stránce, na straně výdajů a jen málo slycháme o straně příjmu. Tady v podstatě jde o strukturu daňového systému. Tak, aby stát mohl zajišťovat služby, jež jeho povinnosti zajišťovat, včetně naplnění cílů strategie EU 2020. Takže kam, kterým směrem bychom měli posunout své daňové systémy, tak abychom zajistili větší rovnost, a to je politická záležitost, větší efektivnost také a příjmy, které stát potřebuje pro to, aby plnil své poslání. Třetí věc se týká nerovnovách. Často slycháme o nerovnovách eh, běžného účtu a tak dále. Existuje také jedna nerovnováha, kterou bych byl rád, kdybyste se na ní zamysleli, a to je eh, chudoba. Máme 16% chudobu v Evropě a přitom Evropa eh, má být pokročilou, rozvinutou ekonomikou. Eh, je to podle nás neudržitelná nerovnováha, která je výsledkem, respektive podle vás, je to výsledek našeho modelu, anebo je to jedna z příčin krize? Protože pokud bychom to vnímali jako jednu z hlavních příčin, tak ne, tak by to nebylo z altruistických důvodů, že bychom se tomu věnovali, ale bylo by to také z důvodu hospodářské efektivity, abychom eh, problematiku chudoby řešili skutečně seriózně. Takže děkuji a vešel jsem se do tří minut. Děkuji. Nyní poprosím pana Starka a, a ano, už požádám odpovědi, protože jinak zapomeneme na otázky, které padly za začátku. Bylo tady několik otázek pro vás, pane Pisany. Eh, nevím, zda do toho chcete nyní vstoupit a odpovědět na vaše dotazy a potom bych se vrátila k panu Starkovi. Takže poprosím nejprve pana Pisányho. Jak si přejete, paní předsedkyně? Já bych jenom rád řekl, že jsem nesmírně potěšen za to, že tím, že jste mne pozvali, že mám příležitost eh, s vámi dnes podiskutovat. Nejprve bych rád zareagoval na vaše otázky které se týkaly sankcí a možnosti využití nějakého druhu sankcí, tak abychom prosadili cíle, eh, prosadili dosávání cílů strategie EU 2020. Můj pohled na sankce, tak jak jsme eh, je zaznamenali, pokud je o pakt stability a růstu, že jsou jen těžko proveditelné a vynutitelné. V zásadě je to tak, že můžete zvažovat možnost sankce jedině pokud eh, možnost uvalení sankce, jedině pokud prokážete, že určitá země se chovala tak, že to mělo negativní dopady nejenom na tu zemi, ale i na její partnery nebo na života schopnost celé EU nebo eurozóny. Podle mého je toto jediný platný důvod, který je možné zvažovat jako kritérium pro uvalení sankce. V opačném případě je to politicky a mezinárodně neudržitelné. Takže já bych řekl, že ať už bude ten právní rámec jakýkoliv, tak eh, v zásadě to vypadá takto. Pokud jde o nový politický rámec, který se projednává, eh, ať už je o EU 2020, nebo je zde také otázka přizpůsobení se v rámci eurozóny, s důrazem na koordinaci. Myslím si, že nejprve si potřebujeme vyjasnit celý ten rámec. Máme právní základ, který neumožňuje sankce, máme právní základ, který umožňuje doporučení. A skutečnost je taková, že v minulosti se ta doporučení nevyužívala, tak abychom sdělili některým vládám, že vývoj v jejich zemi vytváří neudržitelnou či potenciálně neudržitelnou situaci a bude mít za následek problémy. Takže ani ten slabší nástroj se nepoužíval. A myslím si, že ten slabý nástroj je možné používat, pokud se klade důraz na vyjasnění toho, jaké jsou požadavky a pokud se jasně stanoví, kdy určité chování vytváří nestabilitu. A nyní se nyní zareaguje na vystoupení lotyšské poslankyně. Evropský, evropský rozpočet, který je možné používat k posílení společného závazku při dosáhnění některých cílů strategie EU 2020. Toto bylo projednáno již v rámci Lisabonské strategie, nikdy se to vlastně nezrealizovalo takže bych řekl, že asi spíš ten cukřík než byč by tady byl tím pravým nástrojem. Dále otázka ohledně produktivity a růstu a toho, zda produktivita je základem pro udržitelný růst. Já bych řekl, že to není otázka toho, jak vysoká je produktivita. Produktivita je měřítkem účinnosti. Pokud tedy se vedete účinně, tak to je dobré. Nemůžete někomu vyčítat nebo nemůžete litovat, že je někdo učený, produktivní. Otázka, eh, ta otázka je o tom, co produkujete. A toho se týká odčitelnost. Co produkujete, jaké to má dopady potom na cel, takovou situaci v oblasti zboží, služeb a tak dále, které si přejete mít ve své ekonomice. Nejde tedy o míru produktivity, já si myslím, že rozhodně není nic špatného na vysoké produktivitě. Ano, ale já jsem hovořil o produktivitě práce versus zdrojů. Já si myslím, že ta, ten druhý typ produktivity je nyní právě žádoucnější než ten první. Já s vámi souhlasím, že produktivita práce eh, je mm, svým způsobem pokřivené měřítko, protože to nezohledňuje eh, jiné otázky, jako kolik spotřebováte zdrojů, kapitálu. A kromě toho potřebujeme řádné měření výstupu že pokud ten výstup zahrnuje negativní externality, tak to je také třeba zohlednit. Ale jde spíše o řádné měření, než o to, že bychom nastavili nějaký strop, nějaký limit na uh, růst produktivity. Pan Stark, prosím. Děkuji, děkuji za vaše otázky, které byly určeny mně. Domnívám se, že mi bylo určeno více otázek, než nakolik mohu zareagovat vzhledem k tomu, jaké je dělení um, odpovědnosti úkolu mezi předsednictvím komisí a ECB. Takže doufám, že to pochopíte. Začal bych tím, že pokud je o makroekonomický rámec a toho, jaká ponaučení musíme vyvodit z nedávné krize, od nejhlubší krize od 30. let minulého století a jaký, byl, jaký je příspěvek Evropy k mezinárodní diskusi o tom, jak organizovat světovou ekonomiku, jak ji řídit a zprávovat do budoucna. Já se domnívám, že v zásadě máme zavedenou strategii, která by měla dobře fungovat. Podle mého víceméně dobře fungovala. Máme eh, střednědobou orientaci ve své ekonomické politice, také ve fiskální politice. Eh, ponecháváme prostor i pro určitá jednorázová opatření, pokud by eh, konsolidace nebo eh, přebytky vznikaly eh, v dobrý čas. To samozřejmě nebyl, nebyla ta skutečnost, to, ten výchozí, ta výchozí situace pro řadu zemí nebyla optimální. A máme také nastavenou střednědobou orientaci v měnové politice. Takže abychom se vyhnuli cyklickým výkyvům do budoucna, musíme toto také více prosazovat na mezinárodních fórech. Je to určitý přístup a tento přístup může fungovat. Zaznamenali jsme a víme, že krize nezačala v Evropě, začala jinde. Nicméně Evropa byla touto krizi vážně zasažena. A nyní, eh, pokud jde o vyvinutí globální strategie pro to, jak zabránit nebo eh, omezit riziko cyklických vykyvů do budoucna, tak proto je nutným předpokladem střednědobá orientace makroekonomické politiky, eh, nereagování na velice krátkodobé změny eh, ve výkonnosti ekonomiky. To si myslím, že je velice důležité. A mimochodem pro mne a pro ECB eh, nízká inflace a cenová stabilita je také nutným předpokladem pro udržitelný růst a byl bychom rádi za více udržitelného a vyváženého růstu celosvětově. Další věc se týkala Evropského měnového fondu. Já jsem se o tom již veřejně vyjádřil, jsem tak jako e, prezident ECB, respektive guvernér ECB, se veřejně vyjádřil o myšlence Evropského měnového fondu. Já osobně jsem se vyjádřil pouze k jednomu aspektu e, v době, kdy jsem ještě nemohl vědět o všech prvcích návrhu německého ministra financí. V tom návrhu je obsažena celá řada faktor, celá řada prvků. Nyní je třeba to podrobně eh, proskoumat. Týká se to dozoru, sankcí a eh, jakožto poslední možné opatření také poskytnutí finanční pomoci. Ale zároveň tento návrh obsahuje i další věci, například eh, umožnit, tedy nevylučovat eh, vlastně eh, kolaps eh, státu a také umožnit vystoupení z Evropské unie. Čili má to daleko sáhlé dopady a je třeba to vidět v souvislostech, je třeba tedy ten návrh ještě dopodrobna prostudovat, přeskoumat a také tu otázku, která již byla nastolená, zda by si tato záležitost žádala revizi smluv. Pokud o strategii 2020, domnívám se, že je důležité, jak už tady zaznělo, zvyšovat produktivitu. A co tím tedy myslíme, tou produktivitou? Tato strategie je, organizo- je zaměřena na výkon, to znamená, co stojí na konci celého procesu, hospodářského procesu. A pokud je o produktivitu, pracovní síla a další faktory jsou podle mého stejně důležité. Již se tady hovořilo o tom, že otázka, hovořilo se zde otázce měření um, účinnosti ekonomiky, čili jde jednak o výsledky hospodářského procesu, respektive jde tedy o výstupy z hospodářského procesu a podle mého to nemůže být cíl sám pro sebe který bychom měli se nastavit. Dále k rozpočtu příliš mnoho pozornosti věnováno stránce výdajů a příliš, mnoho, příliš málo pardon, stránce příjmů. To je pro mne důležitá věc. Pokud je otázku příjmu, které potřebuje stát proto, aby plnil veškeré své úkoly, tak si myslím, že nejprve se musíme zamýšlet nad právě úkoly státu. Co všechno stát vykonává, co všechno, co všechno provádí veřejná sféra. Skutečně to přísluší státu, čili ten deficit dnes v některých zemích je 7-10 více. A pokud je poměr dluhu k HDP 80-90 HDP, taková jedna situace. Já si myslím, že v takovém případě pak není možné a zároveň není možné tedy škrtat výdaje a nepokusit se o vyvážený přístup k oběma stránkám rozpočtu, jak na straně výdajů, tak na, stránce, tak na straně příjmu. A pokud o příjmy, zazněla zde otázka, odkud se vezme růst a co soukromá spotřeba. V mnoha případech v eurozóně nepřímé daně výrazně vzrostly v posledních deseti letech. Opravdu výrazně. A tím vlastně stát omezil koupěschopnost domácností. Tedy je třeba skutečně ošetřit jak stranu výdajů, tak stranu příjmů, ale není možné aktuální situaci brát jako východisko. To znamená, není možné Eh, ponechat ten objem eh, úkolů státu nezměněný. Myslím si, že je třeba provést kritickou analýzu úkolů a poslání státu v současné době. Pokud jde o sankce, v této souvislosti je pravda, že sankce se neosvědčily, selhaly konkrétně v roce 2003 a v důsledku toho pakt stability a růstu došel změn, byl zreformován. Domnívám se, že abychom na jedné straně posílili fiskální pravidla, na druhé straně posílili i jejich prosazování, potřebujeme nový postup. Nemám na mysli změnu smlouvy, ale lepší eh, pochopení ze strany ministrů, eh, lepší pochopení toho, že ti hříšníci, nebo v úzovkách hříšníci, obvykle neuvalují sankce na, na hříšníky, tedy že potenciální hříšníci obvykle neuvalují sankce na hříšníky, čili musíme se zabývat tím, co je možné změnit, tak abychom fiskální pravidla, která máme a měli, měli bychom za ně být eh, vděční, protože některé jiné regiony je nemají. Mezinárodní instituce chválily Evropskou unii a eurozónu za to, že eh, u nás existují taková fiskální pravidla, takovýto rámec, protože to umožňuje koordinovanou výstupní strategii, koordinovaný koordinované ustoupení od aktuálních stimulačních opatření v EU a v eurozóně. Děkuji. Right, uh... Eh, děkuji. Děkuji. Já vás teď eh, musím varovat, že pan Stark mi také řekl, dopředu mi to řekl, že bude muset odejít v pět hodin. Ale každopádně si vyslechl celou řadu návrhů, celou řadu dotazů a připomínek. Teď můžeme eh, tedy zaměřit naši diskusi na výměnu názorů navzájem, kterou máme. Eh, další řečník, který se přihlásil, je pan Kuseres ze, z Řecka, Dimitrios Kuseres. Děkuji, paní předsedající. Eh, paní předsedkyně, tak jak říkal pan komisař Ren, Řecko eh, učinilo veškerá opatření, bolestná opatření za tím účelem, aby rozpočtový deficit eh, eh, řešilo, ale víte, že pokračuje vlastně za, pokračují akce spekulantů a jejich cílem není jenom Řecko, ale eurozóna jako taková. Je to, jsou to spekulace zaměřené proti euru. Proto mám otázku. Eh, už padla nějaká rozhodnutí týkající se mechanismů, která jsou zapotřebí eh, v boji proti spekulantům a za účelem posílení eurozóny, nejenom nyní, ale i do budoucna. Eh, potom moje druhá otázka zní, je pravdou, že možnost možnosti eh, vyjít z krize nejsou ve všech zemích stejné. Konjunktura v jednotlivých zemích se liší. Považujete za reálné to, eh, aby kritéria eh, byla upravena podle toho, jakou stabilitu má, jaký program stability má ta která země. A dále se ptám, myslíte si, že v dobách krize Eh, jako je ta současná, eh, by se měl zakázat, by mělo zakázat nakupování CDS eh, ze strany institucí. Ehm, další otázka. Krize ve které se nacházíme, má samozřejmě eh, přinesla sebou veliké problémy na trhu práce. Eh, zvýšil se počet nezaměstnaných a tam se, zda si myslíte, že vývoj a růst, o kterém mluvíme, musí jít ruku v ruce s vytvářením eh, pracovních míst a s ochranou stávajících pracovních míst? A pokud ano, jakým způsobem toto provést, jakým způsobem zajistit eh, propojení růstu a zaměstnanosti. Děkuji. Eh, já se jen dívám na pana eh, Štarka, jestli by chtěl reagovat na to, co zde zaznělo o spekulaci a o těch CDS. Ano, velice stručně mohu pouze potvrdit, že řecká vláda eh, za rok 2010 eh, skutečně eh, dosáhla nebo splnila to, k čemu se zavázala a teď v Evropské centrální bance skutečně jsme eh, z toho měli velice dobrý dojem z tohoto kroku. Víme, že řecká vláda i eh, řecká, řecký parlament eh, jsou si vědomi toho, že je to pouze první krok, to jsem také řekl na úvod své prezentace. V některých zemích ten konsolidační proces bude trvat mnoho let. Eh, to znamená, ten proces, eh, jehož cílem je snížit deficit a opět nastartovat růst HDP. Co se týče CDS, to je otázka, která v současné době je diskutována na politické úrovni a Kromě toho eh, je třeba říci, že eh, co se týče využití CDS, eh, v současné době se objevují určité úvahy, dokonce o tom, jestli bychom neměli uvažovat o zákazu využívání těchto CDS. Um, ehm, nevím, nevím, jestli to bylo správné, ale v každém případě potřebujeme zlepšenou infrastrukturu trhu a větší transparentnost. Uh, Pochopitelně, že dochází ke spekulaci, eh, ale pokud bychom měli kvantifikovat eh, tuto míru spekulace, to by bylo velice obtížné. Proto dovolte, abych řekl, že to nejlepší, co můžeme udělat a co musíme udělat, abychom bojovali s tímto typem spekulace, eh, je vrátit se k důvěryhodné politice a to je přesně to, co, o co se snaží jak řecká vláda, tak řecký parlament. Děkuji. Eh, eh, teď eh, na adresu našeho řeckého kolegy. Dnes dopoledne jsme hovořili v rámci slyšení o derivátech. V této oblasti Evropská unie připravuje novou legislativu. Byl mezi námi dnes dopoledne Gary Gensler z Komise pro obchodování s komoditami. A hovořili jsme o tom, že spíš by se mělo eh, jednat o zákaz toho, čemu se říká naked neboli nahé, nezajištěné CDS, ale eh, hovořili jsme také o tom, že je velice těžké definovat, co to vlastně je takový nezajištěný nahý CDS. Eh, pan Gesser spíš upřednostňuje jít cestou omezení určitých pozic, ehm, to se týká hlavně komodita, zřejmě tou cestou se také eh, vydají. Eh, výbor Ekon je v současné eh, době také, také nastartoval přípravu doporučení já se omlouvám za to, že v podstatě odpovídám na vaši odpověď. Já pouze se snažím schrnout to, co jste zaznělo dnes dopoledne. Ehm, k této otázce CDS. Dále mám doktora Gerharda Šika z Německa. Děkuji. Já si myslím, že když se podíváme na strategii Evropské unie do roku 2020, tak se musíme divit, s jakou samozřejmostí po velkém neúspěchu, velkých neúspěších eh, vlastně se vydáváme stejným směrem. Uh, Moje zkušenost z praktického života je taková, že když se dostaneme do slepé uličky, tak se musíme otočit, nežli šlápneme znovu na plyn. A já mám pocit, že tento proces přemýšlení eh, na čem stroskotali poslední strategie a poslední naděje, že eh, musí trvat ještě trošku déle. Eh, toto zamyšlení. Je tomu tak, že eh, máme eh, model, který je založený na růstu zadluženosti. Je celá řada států, které jak ve státní, tak i v soukromé sféře jsou zadlužené a i země, které mají exportní přebytek, tento svůj Eh, export zakládají na dluzích jiných zemí. V Německu je to tak, že eh, třetina našeho mm, exportního eh, přebytku jde do zemí, které jsou označovány jako PIX a německé HDP by bylo jinak mnohem nižší. Tím pádem Eh, vidíme, jaký je vlastně tady střed zájmu a myslím si, že je nutné eh, najít pro eh, ekonomický vývoj Evropské unie jiný směr. Možná navázat na některé starší myšlenky. V Německu jsme, máme krásný zákon, který se zabývá mm, hospodářskou rovnováhou. Možná bychom se k těmto zásadám mohli vrátit a myslím si, že je nutné, abychom kromě této ekonomické slepé uličky, eh, která eh, vedla k tomu, že se muselo investovat tolik peněz do záchrany bank, abychom eh, mysleli i na slepou uličku v ostatních oblastech. Já si myslím, že stávající texty nejsou dostatečně ambiciózní, že nemíří k transformaci stávajícího modelu. A druhá připomínka, já si myslím, že Eh, to, co tady říkala zástupkyně rady na eh, téma governance, eh, to je něco, co musíme brát velmi vážně, protože možná stará agenda 2010 a e, její neúspěch e, souvisí s tím, že vlastně tady nebyly ani ambice dosáhnout e, těchto cílů. A za třetí, to je moje poslední připomínka, myslím si, že bychom se měli zamýšlet také nad tím, zdali různé struktury a mechanismy, které máme, zdali vedou ke konzistentní politice, zdali Evropský měnový fond by nás vedl k tomu, eh, co máme v paktu růstu a stability a co eh, je v souladu s našimi, s našimi politickými hlavními směry. Eh, současně je tady mnoho států, které jsou kritizovány a říká, e, říká se o nich, že by měli více šetřit. Neplatí to jenom pro Řecko, ale na druhou stranu se musíme ptát, jestli tohle je konzistentní politika Evropy a musíme se ptát, proč jsme mnohé cíle nenaplnili. Děkuji mnohokrát a nyní Sven Gigold. Kolega Gerčík už řekl část toho, co jsem já měl na mysli, takže mohu být to něco stručnější. Musím si, že abych to řekl mírně, jsem trošku překvapen tím, že to chybí evropský duch a evropské hodnoty v tom, co jsem slyšel. Nejenom, že dva hlavní eh, představitel, hlavní řečníci na, už odešli. Když se dnes přečtu závěry Rady o EU 2020 a vidím, že role Evropského parlamentu tam ani není zmíněna, přestože Evropský parlament podle Lisabonské smlouvy, konkrétně článku 121.6, má větší pravomoce v oblasti hospodářské politiky, tak musím říct, že jsem více než překvapen. Dále Myslím, že když se znovu podíváme do smlouvy a na hlavní cíle Evropské unie a srovnáme to se strategií EU 2020, tak já tam vidím velké rozdíly. Že je, je zde jedna velká výhoda a totiž eh, omezit nerovnosti. Hovoříme o sociálně tržní ekonomice založené na udržitelnosti a sociálním rozvoji. Ale strategie EU 2020, tak jak dnes byla prezentována, a když se podíváme na indikátory navrhované v této strategii, tak eh, udržitelnost, z udržitelnosti se vlastně často stává jenom adjektivum spíše než abychom se zabývali reálnými potřebami planety. To znamená, 20, eh, snížení emisí CO2 o 20% prostě nestačí, pokud chceme efektivně bojovat a omezit klimatické, klimatické změny. Pokud nebudeme brát vážně otázku zdrojů a úspornosti, tak potom ten růst, o kterém jste krásně retoricky hovořil, je to velmi podobné jako před deseti lety, když se zaváděla Lisabonská strategie. Kdybychom to brali vážně, tak bychom se odstli ve slepé uličce. kvůli zvýšeným cenám zdrojů a vysokým nákladům danými klimatickými změnami. Čili tato strategie má reálné ekologické omezení, o kterém se řečníci sotva zmínili. Já to opravdu nechápu. Není to v duchu smluv, není to v duchu solidarity a není to v duchu evropských hodnot. A poslední věc, kterou bych rád řekl k této věci, je to vlastně stejná problematika, kdo tedy má nést náklady na přizpůsobení kvůli nerovnováhám, které jsou v současné době tak obrovské? Jak já chápu mezinárodní ekonomiku a také jak chápu hodnoty Evropské unie, mezi něž patří solidarita, náklady na přizpůsobení se eh, nemohou nést pouze deficitní země. Pan Ren to řekl jasně. Náklady na přizpůsobení se musí nést eh, země se schodkem a vůbec se tam nehovořilo o přispění příspěvku zemí, které mají přebytek. Ale u vysokých deficitů, abych citoval paní Lagarde, vždycky potřebujeme dva k tomu tanci, k tomu tangu třeba. A pokud Evropská unie se podle toho nebude řídit, tak se ocitne ve velkých potížích, protože taková míra nákladů na přizpůsobení se Eh, kterou chceme, s tím, že to chceme ponechat na zemích se schodkem, tak to prostě hospodářské a politické nebude udržitelné. A myslím si, že tady nevnímáme dostatečně vážně reálné riziko rozdělení integračního procesu kvůli stavu hospodářského vývoje, eh, vývoje ke, kterému se nyní, ke kterému nyní dospíváme. Čiže já si myslím, že bychom se měli vrátit k evropským hodnotám, tak jak jsou zakotveny ve smlouvách. Nyní se vrátím k panu Starkovi, protože už vlastně měl odejít. Možná chcete zareagovat na, na to, že jsou k tanci potřeba dva? Eh, budu reagovat na ty dvě poslední připomínky otázky. Já se nedobnívám, že by Lisabonská strategie ztroskotala. Ne, po těch prvních pěti letech, kdy jsme prováděli tu průběžnou eh, eh, komisi, eh, revizi jsme zjistili, že skutečně došlo k pokroku v rámci strategie Lisabonské, ale potom krize to všechno vymazala. Všechno to, čeho jsme dosáhli, vlastně zničila. Jinými slovy, to, co vyprodukovala Lisabonská strategie, nakonec se nestalo tím, čím se to mělo stát, to znamená udržitelným růstem. V rámci rámci diskusí o e, strategii 2020, kdy hovoříme o tom, že je potřeba se soustředit na méně konkrétních cílů, spíše než e, jak si zeširoka ty věci pojímat, tak ehm, já nevím, já, se nemyslí, já si nemyslím, že by se dalo nějakou ekonomickou slepou uličku. Co se týče e, otázky těch interních nerovnovách, tak to je pravda. Pochopitelně existují země, kde je přebytek, existují země, kde je deficit. Eh, ale vy argumentujete eh, tím, že ty země, kde, které mají větší zadlužení, by měly že by to mělo znamenat také větší možnost růstu pro ty země s přebytkem. Myslím si, že některé z těch eh, pokročilých ekonomik eh, žili nad poměry a to poměrně dlouhou dobu. Jestliže se podíváme na jeden konkrétní případ v eurozóně, kde v průměru růst HDP eh, byl asi 4% ročně, eh, Současně s tím eh, došlo také k prustému nárůstu eh, platu a mest jak v veřejném, tak v soukromém sektoru, což bylo daleko, eh, tento nárůst byl daleko vyšší, než byla faktická produktivita práce nebo její nárůst. A to znamenalo, že tyto ekonomiky se staly méně konkurenceschopné. Jaká je teda ta referenční hodnota? Je to ten průměr, kterého bylo dosaženo? Eh, ve všech těch zemích, ať už mají přebytek a nebo deficit. Eh, jakou strategii bychom měli přijmout? Já si myslím, že v žádném případě nesmíme rozmělňovat to, co již bylo dosaženo v zemích, eh, které se byly schopny přizpůsobit. Podle mého názoru ty náklady na přizpůsobení jak říká komise, jsou v současné době více na straně těch zemí, které mají schodek protože pokud tyto země eh, nezmění svou politiku, tak zkrátka narazí dřív nebo později do zdi. A eh, to musí eh, vědět. Víme, že po prudkému nárůstu může dojít k opačnému vývoji. A to vyžaduje změnu přístupu. To také země dělají, země, různé země dělají, dělá to například Irsko. Musím říci, že Irsko eh, udělalo několik velice smělých eh, rozhodnutí a myslím, že v současné době se to dá říci i o Řecku. Takže to eh, tyto věci, které souvisejí s přizpůsobením, ty jsou na těchto zemích. Co se týče budoucnosti, já bych byl velice rád, kdybychom naprosto jednoznačně Eh, rozlišovali mezi tím, co eh, je hnáno politikou a co je hnáno trhem. Je to politicky eh, motivováno, to znamená, je potřeba vycházet z nějaké exportní strategie, která povede k většímu růstu, a nebo je to nějaký decentralizovaný proces, a podle mého názoru je to decentralizovaný proces. Ano, eh, máme hospodářskou soutěž s dalšími zeměmi, globální hospodářská soutěž existuje a proto eh, musíme dělat různé úsudky a eh, ty povedou k různým výsledkům. Děkuji. Pane Pisány, vy byste chtěli ještě rychle reagovat? Možná, možná ke stejnému tématu, protože si myslím, že to je téma velmi důležité. Eh, myslím si, že musíme eh, si uvědomit, že ehm, je to věc eh, rámce, v rámci kterého můžeme rozhodovat o rozhlas a tak dále. To je odlišný problém od problému rozpočtového. Co se týče rozpočtu, tam můžeme říci pochopitelně, že přebytek je lepší než schodek. Co se týče běžného účtu, tady se jedná o e, úspory, které jdou z jednoho regionu Evropské unie do jiného regionu Evropské unie. Myslím si, že je velice těžké mít normativní e, úsudek o tom, jestli se jedná o věc dobrou nebo špatnou. Co se týče úspor, které e, přecházejí z bohatých zemí do nových e, členských států, tam si myslím, že můžeme skutečně být spokojeni e, s tím, že k tomu dochází. E, je to určitě lepší, než kdyby úspory se dostávaly například z Číny do Spojených států, alespoň z toho normativního hlediska. Ehm, ehm, to všechno souvisí s konvergencí, souvisí to s rozvojem. Myslím si, že toto je věc, která je eh, odlišná od eh, fiskálního ehm, eh, deficitu. Kromě toho ale je třeba si uvědomit, že to je nějakým způsobem, i když jen mírně propojeno. Co se týče politických cílů, my jsme vždycky vycházeli z toho, že fiskální schodek, pokud nemáme excesivní eh, schodek, tak to všechno ostatní, tak všechny další zdroje nestability se postarají sami o sebe. Eh, krize ukázala, že zkrátka tomu tak není že e, zdroje nestability e, nevycházejí pouze e, ze špatného fiskálního chování. Ano, pochopitelně mají své kořeny také ve fiskální politice. Podívejme se na Řecko, ale podívejme se například na druhou stranu na Španělsko, nebo podívejme se, co udělala, jak, jak vypadá finanční krize jinde. Myslím si, že musíme nějakým způsobem upravit jakýsi politický rámec, což je intelektuální záležitost, které bychom se měli věnovat dopad každopádně v příštích měsících a letech. Pokud mám, být, pokud mám hovořit konkrétněji eh, a vyjádřit se k tomu, co se zaznělo, čemu ve zkratce říkáme, eh, tango mohou tančit vždycky jenom dva, Eh, kdy se hovořilo o tom, proč eh, máte eh, přebytek a ne. Myslím si, že spontánně můžeme říci, že vždy bude existovat určitá asymetrie. Je třeba uvědomit, že země, které mají deficit, v současné době se snaží přizpůsobit, ale Existují zde určitá eh, eh, rizika, která zhoršují ten scénář dalšího růstu a já eh, si myslím, že v současné době jsme zpětky toho, že ve světové ekonomice existují regiony, kde oživení je daleko menší a nižší než například ve Spojených státech, Evropské unie a tak dále. Na druhé straně můžeme eh, říct si Německu, že oni mají přebytek, že je to pro nás problém a něco by s tím měli dělat, protože vlastně to je odraz eh, určitého soukromého chování a eh, Jinými slovy můžeme říci, že existuje obrovský rozdíl mezi německým a čínským přebytkem. O čínském přebytku můžeme říci, že tam dochází k, ne, k různým typům distorze. Uh, Eh, ta distorze eh, eh, souvisí například s tím, že se všechno převádí do sektoru obchodovaných, dále to souvisí se směnými kurzy, dále je tady distorze v oblasti konkurence, čili to tento přebytek můžeme odvozovat od těchto distorzí, od těchto deformací. Toto ale neplatí o Německu. V Německu možná eh, také do určité míry dochází k, určité, k určitým deformacím, k určitým distorzím, kterým je potřeba se věnovat. Například eh, snížení eh, platu a zdů ehm, přispívá k tomu, že došlo ke změnám eh, vnitřní distribuce eh, příjmu. Možná, eh, že to také souvisí s nedostatečným rozvojem služeb, ale myslím si, že jak deficit, tak přebytek by měly být vnímány pouze jako symptomy určitých problémů, kterým je potřeba se věnovat. Eh, nejsou to sami o sobě problémy. A to je ten hlavní rozdíl mezi tím, o čem jsme teď hovořili, a fiskálním deficitem jako takovým. Jak řekl Oli Ren, právní eh, základ máme, ale musíme intelektuálně skutečně tyto věci velice správně pojímat. Teď bych chtěl říct si něco k té strategii 2020 a eh, pardon, ke strategii Lisabonské asi ale pan, ano, teď se opravuje řečník, Lisabonská strategie, tedy ta otázka, jestli splnila své cíle. Ehm, ta diagnóza, která byla učiněna o této strategie, eh, byla víceméně správná. Ano, došli jsme k tomu, že jsme měli problém se zaměstnaností, měli jsme problém v oblasti inovací. Ehm, myslím si, že to bylo pouze eh, eh, částečné hodnocení, ale každopádně to bylo hodnocení správné. Ale chyběly tady některé prvky, například eh, chyběla celá oblast eh, školství a vzdělání. Příliš jsme se soustředovali na výzkum a vývoj, málo jsme se soustředovali na eh, lidský kapitál a jeho další rozvoj. Soustředovali jsme se hlavně na některé jednotlivé technologie a nevěnovali jsme dostatečnou pozornost digitální technologii. Ehm, dále potom zelené technologie také mm, nebyly eh, zohleděny tak, jak bylo potřeba. Kromě toho tam byly také další chybějící prvky, které stále ještě chybí. Například eh, otázka financí eh, ve svých úvahách o strategii růstu zapomínáme často na finance ta e, na jedné straně finanční stabilita a růst a na druhé straně e, příspěvek finančního e, systému k tomuto růstu, to, tento vztah musí být daleko více zohledňován v našich diskusích. To souvisí také s veřejnými financemi. Veřejné finance nebyly příliš zohledněny v rámci Lisabonské strategie. V současné době jsou naprosto centrálním problémem. Eh, eh, této změně došlo ve většině eh, našich členských států a myslím si, že celá tato diskuse o veřejných financích bude naprosto zásadní pro většinu z nás. Souvisí to také s otázkou daní, se zvyšováním daním, které daně se budou zvyšovat, které výdaje naopak se budou snižovat. Myslím si, že bychom mohli velice uškodit dalšímu růstu, kdybychom špatně používali fiskální strategii. udržitelnost je důležitá, snížení deficitu, to, jsou tak, to je také důležité. Já už budu končit. Co se eh, eh, eh, týče vypracování zpráv z jednotlivých zemí, co se týče zprávy a řízení, eh, to, čemu se říká governance, je v podstatě otázka, která nebyla vyřešena, není vyřešena ani v tomto novém eh, návrhu, ale je potřeba si uvědomit, že toto je velice silný nástroj. Děkuji, děkuji. Teď eh, mám ještě deset lidí na seznamu. Takže navrhuji, abychom upřednostili Ehm, ty z vás, kteří eh, chtějí promluvit a jsou z národních parlamentů, těm dám teď přednost a potom dostanou možnost se této diskuse zúčastnit i poslanci z našeho výboru Ekon. První je paní Anna Kalmáry z Finska. Děkuji, paní předsedkyně. Finsko podporuje strategii EU 2020, nicméně Finsko je znepokojeno, že tato strategie nebude úspěšná, pokud eh, nebudou nastaveny závazné střednědobé cíle či postupné cíle, ale pokud nebudou také stanoveny sankce pro země, které cíle nebudou plnit. produktivita bude sehrávat důležitější roli než kdykoliv předtím a budeme potřebovat měřitelné ukazatele produktivity, protože není možné obětovat například životní prostředí v konkurenci s Čínou. regulativní uspořádání ve světě bude mít také důležitý vliv. Díky směrnici MIFID už víme, co se děje na burzách, ovšem nevíme, co se děje mimo burzy. Potřebujeme větší regulaci obchodu přes, přek- přes přepážku, tedy OTC. Na mimoburzovních trzích bylo by také dobré, kdybychom v mezinárodní oblasti pokročili v rozvoji vypracování daně z finančních transakcí, z kapitálových transakcí, tak abychom přinutili obchodníky, aby přispěli um, k nákladům veřejného sektoru. Děkuji a nyní pan Sináry z Finska. Vážená paní předsedkyně, Rád bych vám poděkoval za organizaci tohoto setkání. A budu pokračovat v jednom z úředních jazyků EU ve finštině. Osud eura mi velmi leží na srdci, velmi mě zajímá. Bohužel zástupce ECB již opustil tuto schůzi. Ehm, zůstala jaksi ve vzduchu myšlenka založení Evropského měnového fondu. Mnoho zemí vložilo svoji důvěru v Mezinárodní měnový fond. Nicméně je zajímavou otázkou, zda v budoucnosti budeme mít i evropskou obrovu této instituce. Pokud je o regulaci, Domnívám se, že dokud máme mezinárodní bankovní systém, kde americké banky působí v Evropě, evropské v Americe, jinde ve světě, tak nesejde na tom, zda máme dobře nastaven regulační rámec v EU, pokud eh, tento rámec nevypadá podobně jinde ve světě. Bohužel Evropu mohou zasáhnout překvapení vzniklá jinde. To jsme ve Finsku zažili v 90. letech a museli jsme za to zaplatit sami. Na závěr bych rád ještě zmínil Koraňský summit. Já jsem tam byl um, v tu noc, kdy se nepodařilo dospět k dohodě. Sarkozy ve 12 hodin řekl, že máme dohodu. A mě by zajímalo, jak chce Evropa rozvíjet spolupráci s rozvojovými zeměmi na EU je často políženo jako na mentora. Zajímalo by mne, jak se tomu můžeme do budoucna vyhnout. Dále zde je ten indikátor HDP. Je skutečně spolehlivý? Eh, vypovídá skutečně o prosperitě v dané zemi? A nebo bychom měli sledovat jiné indikátory, jako je situace v oblasti sportu, zdraví, kultury a podobně? Děkuji mnohokrát. K té poslední věci vám mohu říct, že Evropský parlament mm, chystá eh, zprávu HDP a dále, který vypracoval společně náš výbor s výborem Envy. A nyní dám slovo dalšímu řečníkovi, eh, panu Gentrovi Štrumpofovi z Rakouska. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já nebudu klást otázky, protože většina referentů už odešla. Já bych chtěla jenom poprosit paní předsedkyně, abyste v budoucnosti opravdu dbali na to, že pokud z celé Evropy se sem sjedou poslanci, eh, aby na těch pár hodin s námi zůstali i referenti. To bych, o to bych vás chtěl požádat na eh, příští zasedání. Eh, můj krátký příspěvek není otázkou. Já myslím, že všichni se shodneme na tom, že rok 2010 je klíčovým rokem krokem. Pokud se nám totiž nepodaří eh, postarat se eh, o eh, trvalou udržitelnost a politiku růstu, tak je tady nebezpečí, že Evropa se dostane do takové sendvičové pozice mezi dynamiku Asie a Ameriky. Eh, dokument o růstu do roku 2020. Já se musím připojit k těm předřečníkům, kteří jsou toho názoru, že v mnoha pasážích nám to připomíná Lisabonskou strategii. A já bych chtěl odporovat panu Štárkovi, přestože už tady není. Bylo by to příliš snadné, když bychom řekli, eh, že Lisabonská strategie se minula cílem, protože náhle mezi to přišla krize. Když se podíváme eh, na zprávy o pokroku Evropské unie a porovnáme to se zprávami Business Europe, tak eh, mezi tím je obrovská propast. Eh, eh, Business Europe je mnohem kritičtější a myslím si, že z chyb Lisabonské strategie bychom se měli poučit. Myslím, že to byly dvě velké chyby, dvě velké slabiny. Mnohé země a hlavy vlád a států Eh, měli sice silnou reformní retoriku, ale eh, realita potom chyběla. Nebylo to uvedeno v praxi. Eh, v praxi bylo uvedeno jenom málo z toho, co bylo retoricky tak výborně prezentováno. Mluvíme o společných cílech strategie 2020, ale musí být kontrolovatelné a vyhodnotitelné, musí to být monitorovatelné. A pokud říkáme, že že sankce z, hlediska reálné politiky nejsou možné. Když říkáme, že cukr je lepší než bič, tak musíme vymyslet opravdu velmi inteligentní systém pobídek, protože jinak se obávám, že tato strategie bude, prožije stejný osud jako strategie Lisabonská. A Eh, když bychom měli méně cílů, které by ale byly monitorovatelné, kontrolovatelné a dodržovatelné, tak eh, to by bylo mnohem lepší, než mít celou řadu cílů, které nedokážeme dodržet. Uvedu pár příkladů. Jednak stabilizace finančních trhů, za druhé konsolidace státních rozpočtů strukturálními reformami, potom eh, dokončení vnitřního trhu, migrace zaměřená eh, na kvalitu a tak dále. To jsou jenom některé z cílů, které, na které bychom se měli zaměřit. Děkuji. Děkuji. Eh, budeme muset to hlídat, protože to bylo trošku... Pan Candl z, Něm, z Rakouska. Polan. Děkuji, paní předsedající. Já podpořím jenom svého předřečníka a kromě toho bych chtěla ještě položit dvě otázky eh, dámám a pánům eh, z panelu z eh, rakouského hlediska. U nás malé a střední podniky mají velký význam, protože ze dvou třetin vlastně jsou nositeli naší zaměstnanosti a myslím si, že i v jiných evropských zemích je tomu podobně, že malé a střední podniky jsou také nejspolehlivější nejspolehlivějším pilířem eh, v této složité hospodářské době eh, kolem roku 2009 a nejlépe obstáli v krizi, co se týče zaměstnanosti. A proto nechápu, proč potřebujeme pravidla pro malé a střední podniky, Eh, protože tady jsme měli a máme eh, dobrá, dobré pravidlo, je to eh, bloková výjimka pro oblast motorových vozidel, obchodování a servis motorových vozidel a tam by teď na základě předpisu požadavků komise právě pro oblast servisu a obchodování s náhradními díly v následujícím období tato bloková výjimka měla skončit a malé a střední podniky by eh, zase byly závislé na průmyslu a v tom vidím velikou nevýhodu pro malé a střední podniky a pro hospodářství jako takové. Eh, já bych rád výslovně poukázal na to, že to je velký problém pro malé a střední podniky v oblasti eh, v automobilového průmyslu. Děkuji. Děkuji. Pan Poty z Rumunska je další řečník președintă, doamnelor și domnilor. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Kromě strategií a programů a diskutování o věcech se musíme zaměřit na čísla spojená s cíly Lisabonské strategie. Míra nezaměstnanosti stojí dnes nad 9% v Evropské unii. Máme 23 milionů lidí, kteří přišli o práci, kteří nemají práci. Já se domnívám, že e, cíle pro tuto oblast byly velmi ambiciozní a monitorování kritérií konvergence, tedy zbližování úrovně, e, že tady ta měření nebyla korektní ve všech členských zemích. Někde to bylo zaměřeno proti zemím, které neplnily tyto cíle. Máme 25% e, nezaměstnanost mezi mladými mladšími 25 let. Tam neby zajímalo, jaké jsou cíle strategie EU 2020, pokud je o tuto část populace. Eh, jak můžeme hledat řešení pro začlenění eh, mladých na trh práce? Rád bych se také zmínil o míře nezaměstnanosti, pardon, o míře zaměstnanosti, protože Evropa řeší stárnutí populace a mladí mají stále méně šancí na trhu práce. A v této souvislosti by mě tedy zajímalo, jaké jsou cíle strategie 2020 pro e, mladé do 35 let. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo europoslancům, kteří samozřejmě mohou také zareagovat případně na některé věci, které zde zazněly. Nejprve pan Edvard Cekluna. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že někteří mi kolegové a také poslanci z parlamentu členských zemí se vyslovují stále více kriticky um, o některých hezkých frázích, které slycháme a které nejsou příliš přesvědčivé co do obsahu. Máme tady dnes téma eh, strategie pro růst a zaměstnanost po krizi. Jako bychom měl nějaký model, který je vzít z učebnice a podle něj se řídit, když víme, že nic takového přece neexistuje. Ten dvoupilířový přístup, o kterém se zde hovořilo, tedy jedním pilířem byla konsolidace a druhým růst, nevíme, jak tyto dva pilíře navzájem na sebe působí. Bude tedy dosti obtížné nalézt někde nadšení pro období do roku 2020, když v tuto chvíli máme všichni na mysli jediné slovo a tím je státní dluh. A to je problém, který jsme ještě nevyřešili. Čili jako plachetnice, která se účastní nějakého závodu, potřebujeme cíle, strategie, taktiky, nástroje, lidské zdroje, technologie, ale jsme si vědomi toho, že loď je poškozená, že je v ní velká díra, kterou je třeba ucpat předtím, než budeme pokračovat v závodě a myslím si, že čas strávený opravou lodi je čas vynaložený dobře. E, můžeme se bavit o bezprostředních cílích a střednědobých cílích, ano, ale přímo v terénu evropští občané takto nerozlišují. Jejich e, mysl zaměstnávají aktuální problémy, které dosud nebyly vyřešeny. Proto musíme být velice opatrní, než budeme se snažit vyvolat nadšení z agendy EU 2020. Myslím, že musíme být sice optimističtí, ale, ale střídmí. Děkuji, paní Anny Podimata. Už odešla. Ano. Takže dále pan Ole Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že to je vynikající příležitost pro výměnu názorů nejenom s našimi panelisty, ale také eh, s kolegy. Já jsem europoslanec za Švédsko a jsem liberál, tak to jsou informace pro spotřebitele, jak si. Před 20 lety byla Evropa rozdělená. Před 15 lety eh, došlo k válce na Balkánu. Eh, nemyslíte si, že dnes je situace lepší? Já ano. V 30. letech eh, došlo k podobné krizi, která, jak dobře víte, v co vyústila a skončilo to protekcionismem. v případě této krize se nám podařilo zatím víceméně se protekcionismu vyhnout, takže já si myslím, že bychom měli vylézt té černé díry, kde máme dojem, že všechno je nemožné a že s tím nic nesvedeme. Samozřejmě neměli bychom být nadměrně optimističtí, ale neměli bychom být ani příliš pesimističtí, protože eh, pesimismus, pesimismus narůstá a myslím si, že už ho bylo dost. Já bych rád zareagoval na to, co řekli řečtí kolegové. Já si myslím, že všichni v této místnosti vás podporují. Víme, že váš úkol je nesmírně obtížný. Já jsem byl ve vaší pozici ve své zemi v 90. letech, kdy jsme měli 500% eh, úrokovou míru až do roku 2000, kdy se ta loď potopila. Byla zde jiná opatření a také, eh, také proti nám eh, se spekulovalo. Soros třeba na tom vydělal miliardy. Spekuloval s Librou, s britskou Librou a se švédskou korunou. Já si myslím, že bychom eh, neměli zabíjet pianistu a já vím, že vy postupujete správně, ale prosím, nezaměřujte se příliš eh, na spekulace. Já si myslím, že to je špatně použité slovo, alespoň já to tak vidím. A v každém případě vám chci popřát hodně štěstí. Vážená paní předsedkyně, mám tady otázku na zástupce Velké Británie a Nizozemska. Já pocházím ze severské země a zajímal by mne váš názor na to, zda ten obchod a dohoda, o kterou se pokoušíte s Islandem ohledně iSave, Eh, že to je slušný obchod. 350 tisíc lidí se snaží vyslovit k tomu, co provedli bankéři. Akceptujete to? Můžete s tím něco udělat? Já si myslím, že, že to od britské vlády opravdu neslušné a od nizozemské vlády. Děkuji. Eh, asi bych k tomu mohla, eh, asi bych na to mohla reagovat já, protože já nevím, je tady někdo z Velké Británie nebo z Holand, eh, z Nizozemska, kdo by chtěl na to reagovat. Ano, ano, ano, z Nizozemska tady máme někoho. Já se jmenuji Miboš a jsem z, z Nizozemska, jsem také liberál. A je pravda, že my jsme přesvědčeni, že máme právo na eh, tuto dohodu s, s islandskou vládou. My také. A baronka Kon, já naprosto souhlasím s nizozemským kolegou. Eh, museli jsme to vlastně zaplatit našim vlastním občanům a teď máme pocit, že skutečně máme právo na to, aby nám zase to zaplatilo, zaplatil Island. Já Sama bych za sebe eh, řekla, že existuje právo na tuto refundaci, ale myslím si, že bychom eh, měli mít také určitý postih pro země, které primárně měly zůstat v těch zemích, eh, odkud pocházely. Eh, pan Portas eh, a Sven možná bych chtěl ještě reagovat. A potom panu Pisanovi dám slovo, aby to všechno schodil pan Portas. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Kdybych já byl Islandian, já bych také měl své pochyby o tom, jestli mám, něko, jestli mám eh, platit eh, Nizozemsku a Velké Británii. Ale já bych se chtěl teď vrátit k tomu problému těch velkých nerovnovách v eurozóně. Uh, protože si myslím, že tady máme skutečný problém. Problém, který se týká eura a proto bych se na tuto, v této věci chtěl obrátit na pana Pizányho. Já se nedomnívám, že vzhledem k tomu, co zde zaznělo, je možné podporovat eh, měnu, která eh, se staví úplně stejně k zemím, které mají velký dluh a které mají naopak přebytek. A toto je e, situace, e, která je neudržitelná, protože by to znamenalo, že země s, s deficitem, aby byly konkurenceschopné i nadále, by musely devalvovat e, ve všech hodnotách, protože, by nemohli použi- protože nemohou používat měné kurzy pro tyto potřeby, protože Dřív tedy docházelo eh, k devalvaci eh, směných kurzů a teď dochází k devalvaci eh, výrobních nákladů a tím pádem i mest. Zaznělo zde, že existuje řada zemí, kde mzdy rostly daleko rychleji než produktivita. Já jsem z Portugalska a a e, u nás daleko větší než produktivita byl e, objem e, kreditů a úvěrů. Ehm, program stability, o kterém eh, teď hovoříme a který by se měl realizovat, eh, to je program, který by nám měl umožnit vyjít z této krize, ale vlastně cestou prohloubení té faktické recese. Jediné řešení, které já vidím pro celou eurozónu, je obrátit se na Němce s požadavkem, aby začali více nakupovat. A nebo aby eh, zvýšili mzdy a platy, tak aby se zvýšila spotřeba. Moje poslední otázka eh, se eh, týká koordinace našich politik. To určitě v Evropské unii potřebujeme, ale proč tato koordinace Eh, eh, do roku 2013 nebo a ne do 2014 nebo 2015 musíme eh, dosáhnout tedy toho 3% deficitu. Proč to musí být 3, procenta? Proč to nemůže být 5%? Proč to nemůže být 6%? A také se to týká těch 60% ADP. Proč to musí být 60%? Proč ne 90%? Pokud bychom mohli eh, něco s tím udělat, bylo by dobré, kdybychom to dělali koordinovaně. Sven eh, má možnost ještě položit rychlou otázku. Já bych pouze chtěl stručně reagovat eh, na některé z vašich argumentů a také bych chtěl si proč mám takové obavy v souvislosti s těmi nerovnováhami, které existují v eurozóně, ale obecně v celé Evropě. Z mého pohledu eh, není pochyb eh, o tom, že existuje neudržitelný eh, deficit a že také zadluženost v řadě zemí se dostala na úroveň, kdy už se nemůže dále zvyšovat. V tom smyslu ehm, nesouhlasím s kolegou Potesem, ale na druhé straně jsme také svědky určitých rovnovách. Podívejme se například na běžný trh. E, jsme, v podstatě si můžeme říct, že všichni jsme v jedné měnové e, zóně, tak proč bychom si měli dělat starosti? Starosti ale si dělat musíme, protože e, nejsme v současné době v plně integrovaném se pohybujeme na eh, integrovaném trhu. Lidé z Řecka se mohou přesat do Německa nebo do Nizozemska a tam mohou pracovat, ale my, a myslím si, že eh, ty různé úrovně eh, konkurenceschopnosti by nám měly také starosti. My jsme šli cestou úprav daní a mest, tak abychom si udrželi konkurenceschopnost. A to navzdory tomu, že jsme si byli vědomi toho, že eh, rozvoj eh, nákladů na prac by měly být eh, souměřitelné s produktivitou a určitými stanovenými cíly. Jestliže tedy máme země, kde dochází k jednomu vývoji a v jiných zemích k jinému vývoji, tak potom pochopitelně dochází k problémům v zóně, která není politicky integrována a proto na obou stranách by a to se týká hlavně e, e, doporučení centrální banky z komise, z rady, e, od ekonomických odborníků, že obě strany by měly nést určité způsobovací náklady. Já souhlasím s tím, a to je poslední, co chci říct, že ta největší zátěž by, bude vždycky na straně zemí, které mají schodek ale pouze e, e, říci, že e, země s přebytkem, které udělali všechno pro to, aby zvýšili svou konkurenceschopnost, teď vlastně se snaží nabourat ty základy evropské integrace, tak to si nemyslím, že je správné. Pan Pisany, máte toho hodně, na co byste měl reagovat, takže teď vám dávám slovo. Děkuji mnohokrát. Pokusím se odpovědět na vaše dotazy, ale samozřejmě nemohu nahradit tady zástupce institucí, kteří byli přítomně na začátku schůze. Dovolte, abych začal touto poslední věcí. Myslím, že tady je určité nedorozumění. Já jsem neřekl, že bychom eh, se tím neměli zabývat. Já se domnívám, že míra eh, deficitu běžného účtu, schodku běžného účtu kterou jsme zaznamenali také po krizi, je důvodem k znepokojení. Já jsem řekl to, že, to, že se to nerovná rozpočtovému deficitu, eh, u kterého jsme dohodli určité benchmarky, upozorňování o tom, co je dobré, co je špatné, co je přijatelné, co nikoli. Pokud je běžný účet, platební bilance, přebytek nebo schodek, eh, to je věc, u které se vždycky musíte ptát, co je zatím. Za to jsou přímé zahraniční investice z bohaté země do chudé země. Pokud je to ten případ, tak e, to bychom měli podporovat a je to udržitelná záležitost, protože to vytvoří příjmy do budoucna. Příjmy, které umožní splácení do budoucna. Ale pokud, je to, pokud to jsou e, nějaké e, volatilní kapitálové toky nebo boom třeba v nemovitostech nebo bom spotřeby, tak je to důvod ke znepokojení, protože to je věc, která může brzy přestat a e, může to e, přispět k vytvoření situace, kterou dnes vidíme v některých zemích. Takže já myslím, že s vámi plně souhlasím v tom, že nejsme plně integrovanou ekonomikou, že e, nemůžeme říci, že tyto nerovnováhy se sami napravují. Naopak jsme zjistili, že je to konkurenceschopnost která, pokud povádíme korekce pouze v ní, tak to je příliš slabé. Čili náš trh zboží a služeb není dostatečně integrovaný proto, aby tento kanál konkurenceschopnosti byl tou protiváhou, která zapůsobí včas. Zaznamenali jsme, že bubliny se mohou rozvíjet velice dlouho a potom máme pokles v sektoru obchodovaného zboží eh, a pokles na ekonomika. To zažilo Španělsko a Irsko. A potom nastane situace, která je opravdu zlá, kde musí docházet k přizpůsobení. A kdo tady musí provádět přizpůsobení? To byla také otázka Portugalska. A začněme u čísel. Podíval jsem se na čísla. Řekl jste, že platy v Portugalsku narostly od začátku eura, od zavedení eura. Ehm, mám to už ta indikace, samozřejmě ty statistiky nejsou dokonalé, ale nárůst platu v Portugalsku nominálních mest od, od zavedení eura eh, je 43%, 25% v Německu. A produktivita v Německu rostla rychleji než v Portugalsku. Takže z hlediska relativní konkurenceschopnosti je zde rozdíl, který vznikl a který je třeba napravit. Částečně ten růst vedl také k rostoucím cenám takže možná nedošlo k, k nárůstu schopnosti pro, eh, pro pracovníky, ale pravda je taková, že nominální mzdy jsou dnes příliš vysoké a to je případ celé řady zemí eurozóny. A jaké je proto řešení? Jak jste jasně řekli, v zásadě byste si přáli snížit cenu všech faktorů naraz a pokud by to bylo možné, de, nějakou deflací typu cold turkey, tak to by bylo určité řešení, ale bohužel víme, že to je možné pouze ve velmi malých otevřených ekonomikách, kde lidé přesně vědí, co znamená konkurenceschopnost a jsou připraveni na to přistoupit, protože vidí bezprostředně výsledky takového přizpůsobení. Irsko právě Eh, provádí takovéto přizpůsobení, ale Irsko je dostatečně otevřená ekonomika na to, aby lidé eh, brzy viděli výsledky a měli z nich prospěch. Eh, taková není situace ve Španělsku. Španělsko není příliš otevřená ekonomika, takže se nedomnívám, že by to byla reálná možnost, reálný scénář pro Španělsko. To, co se děje v ekonomikách, kde jsou méně otevřené a je potřeba provést přizpůsobení, je to, že to přizpůsobení probíhá postupně. A to jsme také viděli v Německu po zavedení eura. Eh, Německu trvalo dlouho, než zrostla konkurenceschopnost. Také to byl případ Francie v 80. letech při stálem e, směrném kurzu. Víme, že to trvá dlouho. Jak to urychlit? Domnívám se, že rychlejší nárůst mest v Německu by jistě pomohlo partnerům a naopak zmrazení mest v některých sektorech, které jsme zaznamenali, nepomáhá. E, nastavení mest podle produktivity a inflačního cíle by určitě bylo vhodným postupem a pomohlo by to přizpůsobení v celé Evropě. Ovšem toto není koncepční nástroj, e, není to něco, o čem můžete rozhodnout na úrovni vlády, zejména v zemích, eh, kde vyjednávání o mzdách je decentralizováno, což je právě případ Německa. Čili musíme rozlišovat mezi tím, co je žádoucí a co může být eh, výstupem z politického rozhodnutí. Bohužel tyto dvě věci nejsou totožné. Ještě několik slov eh, ke strategii 2020, protože mnoho z vás se k tomu vyjadřovalo. Nejprve zde byla otázka toho, do jaké míry tato strategie je relevantní v aktuální situaci? Já si myslím, že je velice relevantní mít strategii pro růst. Právě proto, že v době před krizí jsme mohli říkat, eh, má, zaznamenáváme hospodářský pokles oproti USA, oproti rozvojovým zemím, ale konec konců ta situace není tak zlá. E, zaměstnanost nám roste, příjmy nerostou velmi rychle, ale přesto můžeme být se situací spokojeni. Ovšem, tato situace už nebude přetrvávat v nadcházejících letech. Eh, nyní čelíme obrovským problémům s přizpůsobením se, je to dáno fiskální situací, zadlužeností a hrozí nebezpečí určitého začarovaného kruhu, kde růst by byl příliš nízký, problém eh, s fiskální zátěží by se ne, eh, by nezmizel navzdory snahám o řešení schodku. A historicky za to jsme již zažili podobné situace pomalého růstu či stagnace a začerveného kruhu stagnace. Čili je důležité posílit potenciál růstu právě z tohoto důvodu. E, není to otázka srovnávání, je to otázka naší schopnosti řešit problémy, e, kterými nyní trpíme. Pokud je otázku řízení a zprávy, governance, kromě jednoznačných rozměrů a dimenzí, jako jsou malé a středně velké podniky nebo mládež, které musí být do toho začleněny, jaké máme dispozice nástroje. Pokud o sankce, už jsem vám řekl svůj názor, já si myslím, že není možné uvažovat o sankcích. Je možné srovnávat výsledky, srovnávat výkonnost a je možné učinit toto srovnání více transparentní a více e, přístupné pro občany, tak aby e, si mohli udělat obrázek o e, výkonnosti řízení a zprávy v jejich zemi oproti jiným zemím. To nebyl případ Lisabonské strategie, protože tam byl odpor, eh, nebyla tam velká chuť eh, k takovým srovnáním mezi vládami členských zemí. Myslím si, že eh, v této oblasti je možné pokročit dále, je možné mít určité tabulky, transparentní srovnání výkonu, to pomáhá, pomáhá to také v té demokratické diskusi, eh, které vy jste součástí, protože lidé se pak mohou ptát, eh, proč je u nás výkonnost taková, když v sousední zemi je taková. Pokud tedy byste mohli zvolit nějaký, pokud zvolíme nějaký indikátor, tak to jistě pomůže. Eh, další věc, respektive toto tedy jsou velké výzvy a já bych není rád uzavřel na optimističtější téma. Rád bych řekl, že EU byla špatně připravená na krizi v mnoha ohledech, protože byla špatně připravena na řešení bankovní krize. Všichni víme, že systém, který u nás fungoval, byl vlastně přechodný systém mezi dvěma fázemi. Eh, fázi, kde odpovědnost byla na úrovni členských zemí. Do budoucna budeme mít eh, integrovanější ekonomiku a my jsme se ocitli právě v prostoru někde mezi, kde finanční stabilita a rozdělení odpovědnosti nebylo optimální. Nebyli jsme eh, v situaci, kde bychom mohli zajistit stimuly, pobídky, to určitě ne, protože se volalo po evropské odezvě a používání nástroje na úrovni členských zemí. Byli jsme v obtížné situaci, kdy kapitálové toky se začaly obracet a opouštět nové členské země, vracet se po těch letech, kdy tam byl velký příliv kapitálu. Všechny tyto problémy byly nějak ošetřeny, ne dokonale, ale podařilo se nám je ošetřit. A já si myslím, že to je ponaučení, že totiž pod tlakem událostí ve velmi obtížné situaci se podařilo nalézt řešení. Eh, bylo zde řešení koordinace, eh, plánů pro řešení eh, situace v bankovnictví, dále jste byly, mm, byla řešení pro pobídky a také vídeňská iniciativa. Já si myslím, že se tady z toho můžeme poučit a musíme doufat v to, že bude situace taková, že se ponaučíme ze svých chyb, že se ponaučíme um, z politických potíží, které jsme zaznamenali a že se podaří situaci zlepšit. A tím bych rád skončil. Děkuji. Thank you very much Děkuji. Děkuji. Teď se dostáváme k závěru našeho jednání. Já nebudu dělat nějaké eh, čtvrthodinové eh, závěry Eh, tak jak původně jsme to plánovali. Chtěla jsem, abyste měli větší prostoru a víc času. Myslím si že ale, že na závěr mu říci, že zde několikrát zaznělo, že potřebujeme větší koordinaci ekonomických politik. Pochopitelně, že existuje celá řada možností, jak toho dosáhnout díky Lisabonské smlouvě. Bylo zajímavé to, že řekl Oliren, že eh, jsme vlastně vymazali těch 20 let eh, konsolidovaných veřejných eh, financí v důsledku této krize jinými slovy, teď nám nezbyde, než nějakým způsobem kompenzovat těchto ztracených 20 let za daleko kratší dobu. Pan Štark hovořil o tom, že budeme svědky nevyrovnaného růstu. Um, v různých odvětvích, v různých zemích a tak dále. A proto mnoho, a kromě toho také mnoho lidí v tomto kontextu se eh, zmínilo o tom, že bude potřeba mít určité možnost měření výsledků, eh, což souvisí se strategií 20, 2020. Eh, a s, touto nevěr, s tímto nevěrným růstem bylo řečeno, že potřebujeme dokončit vnitřní trh. Myslím si, že o tom se bude hovořit ostatně i dnes večer, kde eh, bude, kdy bude hovořit Mario Monti. Eh, budeme hovořit, hovořit také o potřebě reformovat ekonomický model, zajistit lepší mechanismy, lepší možnosti měření, zajištění větší konsistence a důslednosti, tak abychom se nemuseli spolehat pouze na fiskální rovnováhu, která by to měla všechno vyřešit. Pochopitelně i životní prostředí je otázka mimořádně důležitá. Existují určité ekologické limity, které omezují ty strategie, které budeme eh, přijímat. Nesmíme také zapomínat na malé a středně velké podniky, které jsou hrací silou ehm, hospodářství v Evropské unii a podobně i v jiných částech světa. Eh, myslím si, že každá, každý mikrosubjekt eh, by měl mít také možnost nám pomoci vyřešit ehm, otázku zaměstnanosti a nových pracovních si Myslí, nesmíme zapomínat na to, že i ty nejmenší subjekty nám mohou nakonec eh, pomoci řadu věcí zachránit. Ehm, doufám, že zítra Eh, budu mít možnost potrestat ty, kteří odešli dřív, než měli. Mám už několik konkrétních nápadů. Co se týče dnešního večera, ti z vás, kteří se zúčastníte dnešní večeře, dovolte, abych vám připomněla, že ta oběd se bude konat v přízemí v restauraci pro poslance, eh, která je jasně označena eh, od Eh, půl sedmé se, budou, se bude podávat aperitiv a předseda parlamentu Jerzy Buzek potom nás v sedm hodin všechny uvítá a dá slovo hlavnímu řečníkovi Mario Monto, Montimu. Eh, myslím si, že není dobrý nápad, abyste teď odešli z parlamentní budovy, protože pak byste možná mohli mít určitý problém, jak se dostat zpátky. Dovolte, abych vám připomněla, že náš výbor bude pokračovat ve své práci zítra v 9 hodin. Buďte tady, prosím, včas. Eh, budeme mít zase několik eh, hlavních řečníků. Děkuji vám za pozornost.